colleagues, um, it gives me great pleasure to introduce to you. Kolegové, eh, s potěšením vám eh, představuji pana Mohameda Al-Jafrima, který je místo předsedou poradního shromáždění parlamentu v Saudské Arábie. Je zde jako součást delegace, členové delegace jsou rovněž přítomně. A jak víte, naše delegace výboru AFET navštívila eh, Saudskou Arábii 8. Eh, a 9. února. Proběhla důležitá setkání, eh, přičemž jsme jednali o bezpečnosti, lidských právech a ekonomických záležitostech mezi EU a Saudskou Arábií. My všichni víme, jaká je situace na Středním východě a v oblasti Perského zálivu. A také víme, že Saudská Arábie zde sehrává významnou stabilizační úlohu. A to v situaci, která by mohla mít řadu negativních důsledků. My máme také společné výzvy, které Eh, ovlivňují jak nás, tak Saudskou Arábii, to je bezpečnost, eh, protiteroristické úsilí, obchod a tak dále. To vše jsou naše společné výzvy. Důležité je udržovat dialog se saudsko-arabskými přáteli a je to dialog, který by se měl konat pravidelně. Zajisté je naším společnou obavou situace v Sýrii, kde se situace nelepší. A to má samozřejmě potom mezinárodní dopady. Další problém to je Irák, také náš společný zájem. Já já jsem eh, se svěřil eh, se zkušenosti rumunských eh, vojáků v Iráku, hm, tady jeho excelence, dále Jemen, kde se odehrává závažný vnitřní konflikt. Také samozřejmě je zde postavení Iránu v regionu nebezpečí terorismu, které je nebezpečné pro nás všechno. A jednoduše prostě střední východ je v našem bezprostředním sousedství, čili je to pro nás eh, region, jehož nestabilita nás ovlivňuje. My jsme si s velkým zájmem Eh, přečetli ambiciozní cíle na období do roku 2030 a možná byste, vaše excelence, mohl zmínit eh, kroky, eh, jak toto by si chcete naplňovat. No a tím vám tedy přímo předám slovo a prosím, abyste se ho ujal. Děkuji. Já budu hovořit arabsky ano, prosím, arabština na kanále číslo 6. Ve jménu Boha Slitovného, vážené dámy a pánové, vážení členové výboru AFET a delegace pro Mašrek, milí kolegové, milí poslanci Evropského parlamentu, ať je s vámi mír. Na začátku bych vám chtěl sdělit, že jsem velmi šťastný, že jsem s vámi již po druhé během jednoho roku i s kolegy. My jsme vás navštívili v roce 2015 v září, byli jsme zde přítomni a jsme přesvědčeni. My i konzultativní rada Šura chtějí navázat trvalou spolupráci s vámi. Chci vám předat pozdravy vašich partnerů. Saudská Arábie je zemí, která má ráda mír a stabilitu a která pracuje ruku v ruce se všemi zeměmi, zejména s mezinárodním společenstvím, aby vládl mír a prosperita. A proto celá řada politických iniciativ bylo přijato. A cílem je dobře investovat naše finanční prostředky, abychom působili pro prosperitu všech zemí v regionu. My jsme přispěli k financování nemocnic, leti, letišť, infrastruktury, abychom vytvořili pracovní místa pro občany, pro saudský lid. Mládež je velmi důležitá. U nás je přes 70 mladých lidí a my se snažíme zavést eh, novou infrastrukturu, abychom vzali v úvahu tuto novou mládež. A probíhají velké reformy, ne, neslitovný boj proti korupci, zavádíme elektronickou veřejnou zprávu, abychom eh, mohli sledovat mezinárodní vývoj. Snažíme se posílit spoluvlastnictví a zahraniční investice, aby investice mohly být eh, pojítkem mezi všemi kontinenty. Nelitujeme úsilí pro investic do lidských kapacit a dovedností investujeme do inver- univerzit. Spolupracujeme se všemi univerzitami a máme tisíce studentů, kteří studují v celém světě, včetně Evropy, abychom navázali spolupráci mezi námi. Saudská Arábie má dějiny staré přes 300 let a Průměrná délka života byla na začátku našeho státu 37 let, nyní je přes 70 let. Negramotnost představovala 95% a nyní je negramotnost nulová. V 60. letech ženy nenavštěvovaly školy a dnes 50, 70% žen studuje. Také jsme vybudovali a zmodernizovali eh, samotnou konzultativní radu Šuru a máme 150 členů Majlis Šury, z nichž 35 eh, žen. Je to elita žen a jedna z nich je zde přítomna. Saudská Arábie kromě toho navázala spolupráci s dalšími civilizacemi a strážce obou mešit navštívil Vatikán a vytvořili jsme eh, středisko Malechat a král Abdallah, Malech Abdallah vybudoval mezináboženskou univerzitu, univerzitu pro mezináboženský dialog v Evropě. A za tímto účelem jsme investovali miliardy dolarů, abychom pomohli zemím, včetně 95 zemí, které obdrželi dary, aby byl podpořen mezináboženský dialog. Moje země je třetí největší země, co se týče převodu prostředků do zahraničí. A naše země vytváří velký základ právě pro tyto převody prostředků do zahraničí, jejichž pracovníci pracují u nás. Naše země je jedním z 20 největších dárců rozvojové pomoci. Dámy a pánové, milí kolegové, milé kolegyně, to, co prožívá Blízký východ dnes, není mezináboženský spor mezi vyznáními. Je to boj mezi dobrem a zlem a někteří chtějí prosadit eh, svůj pohled eh, silou zbraní. A my všichni víme, že Irán je v čele zemí, které financují terorismus a proto nedávné americké zprávy o tom svědčí a Irán je v čele zemí, které podněcují terorismus a financují tyto směry. V minulosti jsme žili v míru s Iránem, ale od nástupu nové vlády je vidět, že nová vláda věří ve vývoz revoluce Tento region zažil útoky v regionu a nová vláda Muláhu v Iránu financovala obrovské množství extremistických skupin v celém světě. A v Iránu se nacházejí uvězněni členové Al-Kaidy, které Irán nám nechce vydat. A takto, jak víte, moje země velmi utrpěla. Došlo k, ke 100 útokům teroristů a Irán nezažívá žádné útoky. To je velmi zvláštní. A existují podložené zprávy, které dokazují úlohu Iránu při financování terorismu. Dámy a pánové, chtěl bych vám sdělit, že Saudská Arábie trpěla terorismem. My jsme se stali obětí několika teroristických útoků. A díky našim spravodajským schopnostem jsme byli schopni odvrátit 286 eh, útoků, které byly naplánovány proti našemu státu. Spolupráce mezi bezpečnostními službami byla u, byla původcem odvrácení těchto útoků. A to mě vede k výzvě vůči vám. Chci vás požádat, abychom spojili naše síly v boji proti společnému nepříteli. Jsme na jedné lodi, bojujeme se stejným nepřítelem. Dámy a pánové, chtěl bych vám říci, že jde o nemocné subjekty. Nejsou to muslimové, zneužívají islám, protože je to jednoduchá záminka pro ospravedlnění barbarských skutků. Dámy a pánové, všichni jsme viděli konvoje syrských uprchlíků, kteří přes sousední země směřovali k vašim zemím. Viděli jste jemenské uprchlíky, viděli jste eh, plavidla, kde by se hromadili Jemenci, jak je tomu u Syřanů, protože Saudská Arábie eh, dbá civilistů v Jemenu. Saudská Arábie a koalice z přátelých zemí se nezaměřuje na nemocnice. My necílíme na civilní zařízení, ale soustředíme se pouze na vojenská zařízení. Tato koalice s mezinárodním pokrytím na základě usnesení Rady bezpečnosti OSN 2216, tedy jsme v čele této koalice, abychom reagovali na výzvu legitimní jemenské vlády, která nás požádala, abychom se účastnili v rámci společné arabské smlouvy o obraně. Represe a brutálnost syrského režimu překonává lidské chápání. Syrský režim použil veškeré násilí, včetně zakázaných zbraní mezinárodně. A již uplynulo pět let od začátku války v Syrii a vidíme, jaké jsou výsledky a jaké jsou dopady. Nejvážnější moderní krize lidstva. Tisíce mrtvých, 12 milionů uprchlíků a to v ovzduší hrůzného mezinárodního mlčení. Saudská Arábie přijala 2,5 milionu, 2,5 milionu uprchlíků. Žádná země nemůže tvrdit, že dělá více než Saudská Arábie pokud jde o syrské uprchlíky. My je nepovažujeme za uprchlíky, jsou to naši bratři. A jsou součástí nás a zacházíme s nimi jako s našimi vlastními. Neposíláme je do uprchlických ghet, ale mají možnost eh, se začlenit do naší společnosti. 140 tisíc syrských studentů a studentek studují na našich veřejných školách. A studují na univerzitách, mají právo na zdravotní péči a na dávky saudské vlády. Nezachází se s nimi jako s uprchlíky. Jeden milion Jemenců je na území eh, království Saudské Arábie. A ještě předtím někteří Jemenci zde byli nelegálně, ale my upravujeme jejich eh, pobyt. Dámy a pánové, mezi zásadami mezinárodní demokracie je nevměšování do vnitřních záležitostí jiných států. My v Saudské Arábii si přejeme upřesnit, že náš soudní systém a náš právní řád jsou nezávislé a nikdo mimo Saudskou Arábii se nemůže vměšovat do, naše, do naší justice. Jde o zákony a předpisy, které si lid vybral skrze své zástupce. A nikdo v, exe- v exekutivě ani v oblasti zákonodárné se nemůže vměšovat do soudních rozhodnutí a práce soudu. Dámy a pánové, stále opíráme se o demokracii a mezinárodní právo, které prosazují nevměšování. Chtěl bych hovořit o žastě, což je americký zákon o boji proti podpoře terorismu. My jsme rozhodně proti tomu a domníváme se, že budeme mít nejvážnější důsledky na veškeré země světa. Vyvolá nedůvěru, nestabilitu a velké pochybnosti mezi zeměmi. Závěrem, dámy a pánové, chceme zopakovat naši snahu o zachování dobrých vztahů mezi Mažlis Šurou a Evropským parlamentem. Evropská unie je jedním z partnerů, kteří jsou nejspolehlivější z hlediska Saudské Arábie. A domníváme se, že v rámci výhledu do roku 2030. Hovořili jsme o, o otevření vašim zemím a také chceme upřednostnit obchodní výměnu, na které nám velmi záleží. A zdůrazňujeme i privilegované vztahy, které nás poutají již desetiletí. Chceme v rámci nové rozvojové strategie do roku 2030, tedy v naší rozvojové strategii, e, Evropská unie bude mít zajisté možnost získat významné místo a v tomto kontextu na, vám vřele děkujeme. Náleží vám naše vděčnost za podporu a žádáme vás o podporu palestinského lidu, který trpí na svých územích a chceme, abyste maximálně usilovali o konec kolonii na palestinských územích. Palestinský lid byste měli považovat za národ zbavený veškerých práv, protože jde o věc, která byla posluzována nespravedlivě. Palestinský národ má právo žít nezávisle ve svobodné zemi a vychovávat své děti ve svobodě a nezávislosti, podobně jako naše národy, jako národy Evropské unie a našeho národa. Děkuji vám, ať vás provází boží mír. E, já bych nyní požádal kolegu e, pana Ajomadyho, který e, vede naši delegaci pro Arabský polostrov, aby si jako první vzal slovo, poněvadž nemůže tady s námi zůstat až do konce. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, já se na vás obracím i na členy vaší delegace a velmi vřele vás zdravím jménem Evropského parlamentu a delegace, které předsedám. Jak jsme zaznamenali během oběda, kterému předsedal pan Brok, čelíme v Saudské Arábie i Evropa řadě společných výzev, které jsou aktuální. Výzva války v Syrii, války v Jemenu, sporu mezi Izraelem a Palestinou, ale také současné i budoucí výzmy terorismu, migrace a rozvoje migračních problémů souvisejících s nárůstem počtu obyvatel ve světě a zejména v oblastech, jako je Afrika, kde je stále méně obdělovatelné půdy. A také čelíme stále vzácnějším energetickým zdrojům, potřebě ochrany životního prostředí a růstu ve světě. A protože Saudská Arábie má zásadní úlohu svou velikostí a svým bohatstvím v části světa, která je velmi citlivá, je partnerem Evropy. Ale můžeme být dobrými partnery pouze pokud bude existovat vztah důvěry. A to je důvod, proč je důležité, aby dialog byl stále hlubší, aby byl stále častější mezi našimi institucemi. A to je také důvod, proč mám radost. A my máme radost z toho, že jste zde přítomni, tak jak jste byli přítomni minulý rok, a tak jak eh, naše delegace bude velmi záhy přítomna v Riádu v následujících týdnech. Chci vás požádat o to, jak zcela konkrétně si myslíte, že můžeme posílit vzájemné poznávání jak poslanců, ale také veřejného mínění. Existují mezi námi rozdíly, rozdíly historické, rozdíly kulturní, to je třeba vědět. A existují rozdíly i v oblasti legislativní. Přesto si myslím, že se můžeme vzájemně jeden od druhého mnohé naučit a můžeme v mnoha směrech společně jednat a být takto efektivnější. Existují osvědčené postupy, které je možné rozvíjet na obou stranách. Saudská Arábie byla jednou z prvních zemí, které působily v oblasti deradikalizace mladých, kteří jsou najímáni extremisty, zejména islámským státem. Můžete nám říct, jaká je současná situace? Jak hodnotíte tyto kroky? Vy jste hovořil o tom, co jste dělali v minulosti pro řadu uprchlíků. Myslím, že náš výbor by zajímalo slyšet, jaké jsou vaše záměry, abyste pomohli africkým zemím se rozvíjet a zajistit tedy, aby jejich obyvatelstvo a zejména mladí měli skutečnou perspektivu před sebou. Tedy řadu kroků můžeme činit společně, takže budeme spolu mluvit a proto jsem ráda, že toto jednání mohlo dnes proběhnout. I když, jak řekl předseda, je mi velmi líto, že musím odjet do Paříže, kde se zúčastní významného politického setkání. Děkuji, nyní pan Howitt. Především eh, děkuji vám, vaše excelence. Já eh, hovořím jménem eh, skupiny socialistů a Eh, demokratů a také jsem předsedou pracovní skupiny našeho výboru pro Afriku a Střední východ. Tak to vás vítám. Já mm, musím říct, že eh, eh, se mě příliš ne, jsem nebyl spokojen s tím, jak to dopadlo tedy s tou rezolucí o sen Kemenu. No, každopádně my eh, za parlament respektujeme a ceníme si eh, vztahů se Saudskou Arábií v naší radě spolupráce. Eh, je to něco, co je založeno na partnerství, vzájemné úctě a tak dále. My naprosto odsuzujeme veškeré projevy terorismu. A pokud budeme debatovat o některých eh, záležitostech, eh, je třeba, abychom, aby jeho základem bylo porozumění, že si přejeme silné eh, partnerství pro spolupráci. Za druhé, my jsme zapisovali také zprávu Eh, o Iránu. Eh, tento parlament není pro Irán a proti Saudské Arabie, nebo naopak. My jsme pro suverenitu a pro bezpečnost a rozvoj regionu. Eh, my se nesnažíme vám radit, jakým způsobem máte utvářet vztahy v regionu. My nicméně víme, že dochází k polarizaci Eh, a je to polarizace spíše politická než náboženská. Tato polarizace poškozuje bezpečnostní zájmy eh, v regionu. A já se vás ptám, co jako Evropská unie můžeme udělat pro to, abychom přispěli k deeskalizaci a k depolarizaci eh, situace. Samozřejmě, pokud se týče Iránu, Eh, my tam nemáme žádné eh, skryté programy, skryté agendy, eh, kromě tedy to, aby se zlepšila bezpečnostní situace, chceme podpořit stabilitu a mír. A tím se dostávám k jmenu. Já nespochybňuji legálnost jemenské vlády která se obrátila na Saudskou Arabii. Nicméně, pokud něco spochybňujeme, pak je to otázka, eh, jestli eh, humanitární dopady působení vaší eh, koalice, koalice nejsou nepřiměřené. Je tam už více než 4 tisíce mrtvých a ten útok na pohřební průvod, to skutečně je e už kvalifikovatelné jako válečný zločin. Mě by e, skutečně zajímalo, e, jaký mohl být motiv útoku na smuteční průvod se čtyřmi tisíci lidí. A toto skutečně je něco, co je pro nás motivem pro embargo na vývoz zbraní. My nejsme nic proti vám, jenom vám říkáme, že eh, z humanitárního hlediska to, co se děje eh, Iránu, je pro nás nepřijatelné. Ano, děkuji. A já bych prosil, abyste nyní eh, umožnili, aby jeho excelence odpověděla prvním dvěma kolegům a pak, budeme, pak budou další otázky, takže prosím. Thank you, Mr. Hart. And, uh... I do appreciate your questions, which I am... Děkuji. Eh, já si cením vaše otázek a věřím, že byly eh, položeny eh, upřímně. A já bych začal tou poslední otázkou, neboť vím, že to je velmi aktuální a čerstvý problém. My především, chci říci, litujeme toho, co se dělo v Jemenu, co se tam událo. My jsme okamžitě poté prohlásili, že spolu se Spojenými státy americkými zahajujeme vyšetřování eh, těchto událostí. Podle toho, eh, co jsem slyšel, podle mých informací, nemáme konkrétní, konkrétní důkazy toho, že by to snad eh, se toho dopustila koalice. Eh, nic se nepopírá, bude se vyšetřovat. Toto je oficiální eh, pozice. Pokud se týče války v Jemenu a obětí této války, to je samozřejmě vážná záležitost, jsme z toho smutní, ale já musím říct, že ne všechny tyto oběti jsou důsledkem činnosti koalice. Fakt je takový, že celá tato země eh, je rukojmím eh, v rukou v rukou velice vyzbrojených skupin, mají balistické rakety, tanky a tak dále. Jsou to eh, nezodpovědní lidé 50 tisíc. A eh, zemenu byl vyhnán prezident Sálech a my jsme spolu z ICC e eh, se snažili vyřešit tento problém, tak aby v Jemenu mohla fungovat legitimní vláda. Eh, nicméně proti této vládě je nyní toto ozbrojené povstání. Čili eh, my nejsme, nemáme na svědomí všechny ty oběti. Když váš výbor byl na návštěvě u nás, Eh, v Saudské Arábii, byli jsme upřímní a řekli jsme, že eh, nepopíráme tedy to, že jsou tam oběti, ale eh, chceme vám ukázat, co, no, chtěli jsme ukázat, co děláme. My máme velice vyspělé zbraně a zbraně, které jsou schopny přesně zasahovat vojenská zařízení. A opět máme informační podporu Eh, od významných eh, zemí světa. Čili to není pouze naše eh, nesystematické kroky. My se snažíme trefit cíle, které jsou jasně identifikovány. A i pokud jsou některé tyto cíle nejasné, tak my se snažíme využít všech možných informací, eh, které nám eh, řeknou, jestli jde o civilní nebo vojenská zařízení, poněvadž často eh, civilní a vojenská zařízení jsou blízko sebe a my se snažíme my se snažíme tedy tam, kde je nebezpečí zásahu civilních zařízení, tak tam nezasahovat. My neděláme to, co dělá syrský režim který bombarduje všude možně. My eh, skutečně využíváme sofistikovaných nástrojů. Eh, v Syrii naopak eh, se konají každodenně masakry ve velkém měřítku. My osobně se angažujeme v Jemenu, poněvadž tím chráníme také sebe. Náš národ čelí útoku poněvadž eh, jsou to zbraní eh, v rukou eh, velmi nezodpovědného režimu. A de facto je to podobné jako v Evropě. My jsme byli celkem pětkrát už napadeni. My jsme se snažili o zdrženlivost a o to, abychom nebyli vtahováni do těchto vojenských konfliktů. Taif a Asir jsou eh, vzdáleny pouze 200 kilometrů od města Sany. To znamená, že tato naše města eh, lze zasáhnout a de facto eh, Taif zažil útok včera. Nám tato válka byla vnucena. My jsme se do poslední chvíle snažili o dosažení mírového řešení. A minule jsme vlastně ty Eh, eh, Hutie a jejich vůdce vyzvali, aby eh, zbraně složili do neutrálních rukou. A řekli jsme, udělejte to a my vás necháme být, řešte si své problémy, ale pokojně. Ale my tedy Máme s nimi problémy, jsou tady určité eh, konsekvence, nicméně eh, myslím si, že kdyby šlo o bezpečnost eh, vaší země, neseděli byste s rukama v klíně a nečekali na útok. Takže my skutečně se snažíme dělat maximum pro to, aby nebyly oběti. Oběti jsou a ne všechny naši vinou. Pokud se týče vaše excelence další otázky, a sice eh, co by mohla Evropská unie dělat pro vztahy mezi Iránem a Saudskou Arábií, eh, tak já si myslím, že eh, jakožto člen parlamentu věřím, že pokud byste mohli nějak ovlivnit Irán ne hrozbami, ale přesvědčováním, aby nepodporoval teroristické organizace. Hezbola oficiálně oznámil, že mají svůj rozpočet a ten rozpočet je plněn z Iránu. A vy jste Hezbolách, eh, respektive jejich eh, ozbrojenou složku, vyhlásili za teroristickou organizaci. Čili Irán de facto podporuje tuto teroristickou organizaci a my si myslíme, že vy máte eh, schopnost přimět Irán, aby se nevměšoval eh, do záležitostí jiných. To je Irán, Irák, Irán, Sýrie, eh, Irán de facto prostřednictvím Hezbollahu má vliv i na vývoj ve Saudské Arabii. To jsem si jistý, že to víte. My jsme nikdy ozbrojeným způsobem nebo prostřednictvím ozbrojené organizace nezasahovali do věcí jiné e, země. My, a řekl náš ministr zahraničí, e, že my, my vítáme Irán, chtěli jsme, e, nebo přejeme si s ním vycházet dobře. My skutečně můžeme Eh, máme prostředky, které jak se eh, my máme prostředky, které jsou omezené a buď je můžeme investovat, nebo eh, pak je musíme dávat třeba na, do válek a podobně. My, vy jste řekli, že jsme tady, že jsme bohatá země. Já říkám, my jsme byli, ale už nejsme. Naše příjmy poklesly o dvě třetiny a nyní žijeme z rezerv, které chvála Bohu máme. My máme eh, množství rozpracovaných eh, projektů, které jsou eh, prostě zaměřeny na nemocnice, silnice a podobně. My také stavíme železnici mezi západem a východem 3000 kilometrů. My skutečně si přejeme mír velice upřímně a věřte nám, že my jsme vás přišli přesvědčit o této situaci. Situace na Blízkém východě se netýká pouze Blízkého východu. Náš král Abdullah, než zemřel, to je 6 měsíců, ten řekl, že terorismus postihne i vás, poněvadž eh, on už není eh, spojen s islámem, s křesťanstvím eh, nebo s čímkoliv jiným. To je prostě čisté zlo. Čili jestliže eh, máte nebo víte o někom, eh, kdo podporuje terorismus, eh, tak prostě se proti tomu musíte postavit. My neříkáme, že se máte postavit na naší stranu proti Iránu nebo na iránskou stranu proti nám, nebo jakkoliv. Prostě je třeba zasáhnout nestraně. Eh, svět může žít v míru pouze tehdy, když strany, když země nebudou zasahovat navzájem svých eh, záležitostí. Nyní další řečník, pan Koso. No Děkuji, pane předsedo. Nestílím vaše názory, toto rozdělování na dobro a zlo na globální úrovni. To, co nás spojuje, je listina základních práv, ono a charta OSN. Já rovněž se zasazuji za mír, ale vy se s Iránem obvinujete navzájem. Ale jedna dobrá věc tam zazněla, to bylo ono poselství diplomacie a jaderná dohoda s Iránem. To si myslím, že velmi dobrá znamení pro mezinárodní společenství. Ale dovolte mi podotknout ještě jednu věc. Viděli jsme, jak Saudi a Saudská Arabie zasahovala v Bahrajnu, v Jemenu, o tom se hovořil. A my jsme se snažili o zbrojní embargo. Zasa to, že vaše koalice zasáhla v Saně, to víme. byste ale řík, řekl, že jste v podstatě toho nepřítele neznali, že tam došlo k nějakým osobám, které byly někam zavlečeny a že tedy nedošlo k nějakým válečným zločinům. Ale například byly použity zakázané zbraně, alespoň o takovýchto incidentech jsme slyšeli. A dále financování extremistických e, uskupení z vaší strany. Saudská Arábie údajně takováto uskupení financuje. Já se tedy ptám vás, co konkrétně dělá Saudská Arábie pro mír, pro mír ve vašem regionu, v Jemenu. A Eh, nějakým způsobem prošetříte ty věci, které vám vytýká mezinárodní společenství? Chcete zareagovat i hned? Pane Kuzu, já naprosto respektuji váš názor. Dokonale. Ale nesouhlasím s vámi, abyste jasně řekl, že nesouhlasíte se mnou. Já vycházím ze svého pohledu a to je správný postulát. Já jsem nepřišel za vámi, abych zde abych si zde vymýšlel eh, nějaké nepravdy. My jsme poslanci a vy jste poslanci v první řadě, tedy bíráme se stejným směrem abychom pomohli našim zemím a našim národům, protože jsme všichni ohroženi. Není tedy příliš užitečné, abychom stali proti sobě. Já dobře chápu, že se mnou nesouhlasíte. Co se týče Bahrajnu, země z Rady spolupráce Perského zálivu jsou vázány obranou smlouvou jako jedna země. A požádal bych vás, abyste si ověřil to, co jste právě řekl. Saudská Arábie se nevměšovala do vnitřních záležitostí. Pokud se vměšovala, tak to bylo na ochranu civilních zařízení, protože vláda, Jemenu, vláda Bahrajnu toho nebyla schopna. Saudská Arábie se vůbec nevměšovala do demonstrací a jiných skutečností, tedy Saudská eh, Arábie se nevměšovala do vnitřních věcí Jemenu. Pokud jde o pohřeb, o kterém jste hovořil, tedy pohřební průvod, který byl bombardován. Já jsem řekl, že hluboce litujeme toho, co se stalo. My jsme jasně vyjádřili, na naš, naše lítost, ale chci vysvětlit, jak to u nás funguje a jak vzniká spolupráce. My nic neskrýváme. Vy jste se zeptal, co udělá Saudská Arábie pro mír. My stojíme bok po boku s vámi a dělejte, co můžete a my budeme stát při vás. Cokoliv uděláte pro pokrok míru, my s tím budeme souhlasit. I co se týče Syrie, OSN a ženevská jednání jedna, když eh, Spojené národy schromáždili všechny skupiny syrské opozice, tak eh, Saudská Arábie stala po boku OSN. To si můžete všechno ověřit. Obvinovat nás a bez důkazů na nás ukazovat prstem, tak na to reagovat nemohu. Ale respektuji vaše stanovisko a mohu vám říct jenom to, že Saudská Arábie stojí při vás. Stojí při Evropské unii, při Evropském parlamentu, protože my jsme zemí, která miluje mír. A my jsme přivítali pokroky týkající se iránského jaderného programu a my vám jsme za to vděční. Ale co se týče nás, tak my jsme se nepokoušeli vyrobit jaderné zbraně, což je důkaz eh, o našich eh, mírových úmyslech. My jsme ty peníze měli, my jsme měli i ty možnosti, ale není to naším cílem. A je to důkaz toho, že Saudská Arábie je zemí míromilovnou. A je to důkaz o našich krocích. We have on the list now four colleagues. Kolegové, máme teď eh, seznam dalších čtyř jmén. Já se, já eh, prosím zebe eh, na paní Kasta na Borgece, aby umožnil pana, aby se jako první mohl ptát pan Kán, poněvadž musí odejít dříve a potom se dostane na ty ostatní tři. Ano? Děkuji vám. Ankan. Thank you, chair. Uh, I have a... Děkuji, já musím hlasovat na rozpočtovém výboru. Já bych chtěl říct, eh, nejdříve vítám vás, eh, vaše excelence, a také bych chtěl eh, poblahopřát vám také ke úspěšné pouti Meky, která se podhrála dnes, tedy v letošním roce. Ano, eh, bylo to zajímavé, co jste dneska eh, řekl, třeba eh, jak je to s gramotností, dobou dožití, že a tak dále. Ale já mám ještě také několik těžkých otázek. Pan kolega hovořil o Jemenu, ale mě by zajímalo, Eh, co ještě můžete udělat pro to, aby se omezil eh, počet eh, obětí a jaká pomoc byla také vyslána do Jemenu. Další věc, když jste hovořil o situaci s uprchlíky, což tady v Evropě my také známe. Zdá se, že my v podstatě, jako bychom o tom nevěděli země GCC zdá se, že nedělají e, příliš mnoho pro to, aby se mm, situace zlepšila. Čili co ještě e, můžeme dělat? A další věc, e, já akceptuji, že mohou být určité rozdíly a nezhody mezi Iránem a Saudskou Arábií, ale mm, nám se zdá z tomto parlamentu, že ty kritické rozpory jsou v podstatě sektářského charakteru a to de facto bude postihovat i Evropu. Čili jakým způsobem nebo co můžete udělat pro zlepšení těchto, této situace? A možná ještě poslední věc. Jste hovořil o terorismu. Tady často eh, slyšíme, že e, dvě strany spolu selfies a hobby jsou e, součásti islámského státu. Mě by zajímalo, e, co s tím chcete dělat a jak chcete posílit spolupráci mezi EU a Saudskou Arábií, což je pro vás velice důležitý partner. Děkuji vám. Mohu hned odpovědět. Děkuji. Děkuji, pane Kháne. Já začnu od konce, když dovolíte. Chtěl bych nejdříve říci, že islámský stát vznikl v Iráku před třemi lety po stažení amerických vojsk. A Saudská Arábie po 300 let měla stejnou náboženskou politiku. 300 let se nezměnila. A chci říct jednu věc. Vahabismus můžete položit otázku u nás doma libovolnému občanovi. Jak definujete vahabismus? Oni ani nebudou znát odpověď. Řeknou, já vůbec nevím, co je vahabismus. A my nemáme náboženské hodnoty, které by se nazývaly vahabismem. My máme prostě náboženství islám, které jsme přijali pro nás který je zjeven před 14 37 lety a který přišel skrze proroka Mohameda a tě mír s ním. A islám a jeho prorok Mohamed, a tě, a tě mír provází a je bratrem všech proroků před ním. A on přišel jako poslední prorok a my je uctíváme a vzýváme a modlíme se za všechny proroky, za Mojžíše, za Ježíše, za Abrahama. Všichni jsou to proroci, které uznáváme, uctíváme a věříme v ně. A uctívat je, je já jsem si četl verš ráno, kde je výslovně řečeno, že by pokud někdo zabije jednu jedinou osobu, jako by zabil celé lidstvo. A kdo dává život a chrání život, je, je jako by přispěl k pomoci celému světu. To je vlastně jádro tohoto verše. A jak víte, Korán byl zjeven v různých fázích a v různých momentech dějin. Někteří tvrdí, že islám vyzývá násilí, ale to všechno jsou jen neopodstatněná obvinění. Je třeba se podívat na samotné verše Koránu. To je skutečnost. A pokud někdo vyvolá něčí smrt, jako by zabil celé lidstvo, tak to je. Tomu věřím a takový je náš islám. A my nic jiného neznáme. Vahabismus vůbec neznáme. A to jsou zcela neopodstatěná obvinění. Pokud jde o sektářství. Doktor Džihad Nisi, odbornice na práci s dětmi, je to pediatrička a šítka a u nás je přes 100 tisíc studentů a obrovský podíl šítů. To znamená, že nedochází k žádné formě rozlišování a diskriminace mezi našimi občany. Jsme všichni rovni před právním státem v Mažlis Šura, v konzultativní radě jsou muži, ženy, sunité a šíté. A všechna náboženství, všechna vyznání jsou zastoupena. Já jsem byl v MMF a ve Světové bance nedávno a můj kolega který řídil zasedání, je výkonným ředitelem velké banky v Saudské Arabii. Je to Saud a je Šíta. Takže, dámy a pánové, vidíte dobře, jsme neprávem obvinováni, ale musíte se zasadit o nalazení pravdy nejděte tou nejstanější cestou, neštěte jenom zprávy, přijďte k nám. A musíte se seznámit s pravdou. To, co říkají média, není pravda. My jsme zemí, která eh, začínala od nuly. My jsme byli pastevci a žili jsme ve stanech na poušti a postupně jsme vybudovali nejlepší univerzity, nejlepší nemocnice a dnes není možné diskriminovat vůči menšinám a jednotlivým skupinám. Děkuji, paní Lunáček. Děkuji vám, pane předsedo, vaši, vaše excelence. Já jako členka skupiny zelených a poslankyně tohoto parlamentu, já velice respektuji to Eh, jaká je role poslanců. Ano, my eh, si můžeme klást otázky, ovšem respektovat také eh, respektovat také rozdíly, ale také hovořit o těchto rozdílech. Já hm, de facto se zabývám lidskými právy a jsem místo předsedkyní, která má na starosti Sacharovu cenu, tedy síť pro Sacharovu cenu. Víte, co to je? To je eh, cena za svobodu myšlení. Raif Padávi eh, dostal tuto cenu v loňském eh, roce. Je mladý muž, který chtěl pouze psát a zveřejňovat jiné názory, než jaké má vaše vláda, třeba všechny Eh, všechna náboženství jsou stejná a i nevěřící, že mají svou hodnotu. Eh, teď už tři roky je zavřen a já bych, vás se, eh, bych se vás chtěla zeptat, kdy ho bezpodmínečně propustíte jménem sítě Sacharovice. Další věc to jsou práva žen. Ano, je dobře a ceníme si toho, že ženy ve vaší zemi eh, již mohou zasedat v městských radách, ale kdy budou mít eh, ženy ve vaší zemi eh, více práv, kdy budou moci řídit auta, cestovat a tak dále. Kdy tedy otevřete veřejný život a všechny profese ženám. Tolik k lidským právům vaší země. A teď ta eh, regionální a geopolitická eh, část. Některé členské země EU jsou eh, kritizovány za to, že před deseti lety se účastnili intervence v Iráku ve, spolu se Spojenými státy. Toto je e, vaše kritika směrem k EU a já se k ní připojuji. Mnozí jsou tady takoví, ale já nesouhlasím e, s tím, e, jak jste vylíčil situaci v Jemenu. Více kolegů tady řekli, že vojenská koalice, kterou vedete, podle informací z Human Rights Watch Eh, provedla řadu útoků, které porušují eh, mezinárodní humanitární právo. Eh, vaše letecké útoky bez výběru zasahují mnohé lidi, civilní obyvatelstvo. Pokud se týče toho útoku na smuteční průvod, vy jste řekl, že to budete vyšetřovat ale přijmete také nezávislé mezinárodní vyšetřování toho, co se stalo a také dalších případů eh, zabití eh, civilního obyvatelstva z ruky vašich vojáků. Eh, přijmete tedy nezávislé mezinárodní vyšetřování. A ještě k Iránu. Já souhlasím s některými z kolegů, že, jak jste sám řekl, byste chtěli mít dobré vztahy s Iránem, eh, jak si, lépe fungující vztahy, poněvadž jste sousedy. Jaké kroky proto podnikáte vy? A jsou zde nějaké kroky, kde bychom vás mohli například podpořit, abyste rozptýlili eh, to nepřátelství které máte vůči Iránu. A ještě poslední otázka. Právě jsem se dočetla, že Kongres Spojených států eh, zrušil veto prezidenta Obamy, eh, podle kterého eh, rodiny obětí útoků z 11. září nyní budou moci také se soudně dožadovat spravedlnosti i vůči Saudské Arábii. Co k tomu můžete říci? Tak ve, ve, vezmeme ještě další dva kolegy a potom můžete zodpovědět. Eh, dobře, já bych chtěl odpovědět hned. Eh, eh, appreciated. And they are very important questions. Zasněly tady eh, velice důležité otázky a já je eh, zodpovím. Last I will start from the bottom up. Jasta uh, is actually... Já chci se něco dozvědět. Víte, že Saudská Arábie byla vyšetřována, pokud je o souvislosti s 11. zářím, všemi soudy ve Spojených státech, CIA, všechny vyšetřovací výbory FBI, CIA, eh, ministerstvo obrany, ministerstvo spravedlnosti a žádná vazba nebyla skladána s 11. zářím. A já bych vás chtěl informovat, že CIA má veřejnou zprávu, že Khalid Sheikh, Sheikh Khalid řekl, že plánem nebylo získat Saudy, ale bylo to rozhodnutí na poslední chvíli. Usama bin, Osama bin Ládina, protože on byl plný nenávisti a věděl, že jediná věc, která zničí vztah mezi muslimy a západním světem, je, pokud zničí vztah mezi Saudskou Arábií a Spojenými státy. A na poslední chvíli nahradili různé osoby z různých zemí 15 Saudy. A to je dokladováno, takže to jsou fakta pro vaše informaci a pro kolegy, kteří to možná nevědí. Zákon, který byl schválen ve Spojených státech v kongresu přes veto amerického prezidenta a přes postoj ministra zahraničí a námitky ministra obrany a celé vlády Spojených států vůči tomuto zákonu, je zákon jasným ukazem, že to poškodí vztahy mezi národy a je porušením, hovořím anglicky, je to velmi důležité, je to porušení mezinárodního práva a vztahu mezi národy a důvěry a světové ekonomiky, protože jakmile zničíte svrchovanost národů, tak eh, otvíráte podmínky pro to, aby ostatní státy schválily podobné zákony a aby se pustili do podobných kroků. A takový byl náš postoj a my jsme to také vyhlásili skrz naše ministerstvo zahraničí. A naše naděje je, že kongres po volbách, protože to je kritický rok, v americké politice, takže po volbách se možná budou zabývat znovu touto otázkou. A nyní, pokud jde o Irán. Já chci říct si krátce, že co se týče prostředků pro dobré vztahy s Iránem, ten ta cesta je následující. Irán musí přestat podporovat násilí a musí před, přestat ve své expanzi v regionu. Irán se snaží být eh, vůdcem v expanzi. A není možné žít v míru se zemí, která se snaží ovládat region. Oni to říkají jasně, oni říkají, že nyní kontrolují čtyři země v regionu. Asi čekají, že my se staneme pátou zemí v regionu. Samozřejmě, že to tak nebude. My toužíme po míru, ale nechceme mír, kde bychom eh, byli obětmi, eh, abychom my platili za to cenu. My prohlašujeme, že chceme přesvědčit Irán, aby se nevměšoval do záležitostí dalších zemí a jsme připraveni mít dobré vztahy s Iránem. Takže ještě jednou, v Iránu jsme se nevměšovali do iránských záležitostí. A Haidara Abadi v Iráku, tady je řeč o Iráku, Saudská Arábie se nevměšovala do iráckých záležitostí. A my jsme součástí koalice, která je mezinárodní, tudíž nemáme žádné saudské jednotky v Iráku. A to říká samotný irácký premiér. Pokud jde o ten pohřeb, já jsem to snad řekl, my, je nám skutečně velmi líto, co se stalo a probíhá vyšetřování ve spolupráci se Spojenými státy a snad eh, budete věřit eh, komisi, kde se účastní Spojené státy, abychom skutečně, aby proběhlo skutečné vyšetření toho, co se stalo. A pokud byly spáchány chyby, tak budou zveřejněny a my přijmeme nezbytná opatření. Nemáme vůbec co skrývat. Pokud jde o pana Raifa a práva žen, já řeknu následující k panu Raifovi. My věříme v oddělení jednotlivých mocí. Moc výkonná, moc zákonodárná a moc soudní. A pokud jde o pana Badawiho, to je soudní záležitost. Do toho se nemůžeme vměšovat. To je čistě záležitost soudů. A konzultativní rada nemá žádnou úlohu v tomto směru. Ale chci vám říci, že vše, co se týká justice, je nezávislé, neutrální a my nemůžeme ovlivňovat průběh spravedlnosti v naší zemi. A to, co provedl pan Badawi, to je podněcování. Je to podněcování, které by mohlo urazit víru. A pokud eh, byl schválen soudem rozsudek proti němu, tak eh, zaplatí tu cenu, tak jako každý jiný občan, který by spáchal něco podobného. Takže si myslím, že pan Badawi spáchal eh, činek, kterých si je vědom. E, to se nestalo tak, že by o tom nevěděl a učinil tak umyslně a pokud byl odsouzen, tak e, je třeba respektovat zákon a výkonná moc ani zákonár moc se do toho nesmí vněšovat. Tak to probíhá také u vás. My jsme nikdy my jsme vám nikdy nepřišli říkat, že to, co činíte, je v rozporu eh, s libovolným zákonem. Rozhodnutí soudců musí být respektováno. Když hovoříme o lidských právech, my se snažíme to respektovat v souladu s vnitřními předpisy naší země, mohlo to tak říci. My máme naše předpisy a snažíme se dodržet článek 19 Mezinárodní umluvy o lidských právech, kde je uvedeno, že lidská práva jsou dodržována uměrně hodnotám země. A toto Dodržování lidských práv nesmí porušovat normy a hodnoty příslušné země. Já nemohu přijít eh, do Bruselu a jednat beztrestně a říci, to je moje osobní svoboda. A to je tak trochu ten případ, takže snad se na to můžete dívat také podobně, pokud jde o ženy. Já myslím, že se nám podařilo mnohé. Saudská Arábie se rozvíjí, a my jsme e, mnoho věcí dokázali a pokud dovolíte, paní doktorka Inhat by mohla promluvit a mohla by hovořit jménem žen. Děkuji. Máme ještě dva kolegy, pan Castaldo a pan Borgécio. Můžeme Už jsme 20 minut eh, přes řeč, na, na vymezenou dobu a nyní. Děkuji, pane předsedo. A děkuji jeho excelenci za dnešní návštěvu zde u nás na výboru. Myslím si, že vedeme velice důležitou diskusi s vlastní zemí o důležité roli, kterou vaše země sehrává na Blízkém východě. východě. To není nic nového, to je skutečností. A myslím si, že je zcela zásadní, že tuto debatu spolu vedeme v duchu vzájemného respektu, ale naprosto otevřeně. Bohužel s mnoha věcmi, které jsem dnes zde slyšel, souhlasit nemohu. Ale rád bych ještě položil otázku, která se týká těch mnoha témat, které jste otevřeli, také jsou také v souvislosti s Raifem Badáfím, nositelem Sacharovy ceny z minulého roku, ale také mám tím na mysli, mám na mysli celou řadu dalších témat, například zákon proti těm, kteří podporují terorismus. A pak máme společného nepřítele a tím je terorismus abychom mohli proti němu bojovat, potřebujeme efektivněji reagovat, ne pouze represivně, ale také proaktivně. Tak, abychom skutečně řešili ty vlastní příčiny. tu situaci, která skutečně pak dopadá na civilní obyvatelstvo, na osoby zranitelné, a tady mám na mysli zejména otázku financování terorismu. Tím se musíme zabývat. Dále je důležité, mám ti na mysli například studie, které byly provedeny v USA, Zde v parlamentu máme všichni stejná práva i na řečnickou dobu. Pane předsedo, když mi říkáte, že to mám zkrátit, to není možné. To je obdížné. Není možné, aby hovořili pouze zástupci velkých frakcí a takto si pro sebe usurpovali tu debatu. Máme tři minuty pro každého. Všichni jsme stejným způsobem poslanci tohoto parlamentu. Chtěl jsem říct následující věc. Již několikrát bylo uznáno, že i dnes existuje mnoho soukromých osob eh, a během minulých let, které podporovaly teroristické organizace, mám tím na mysli islámský stát, ale také Al-Nusra, Al-Qaida, jejich řada. Jde tedy o to, jak vypadá legislativa ve státech a rady pro spolupráci ve perském zákoně, zákon o transparentnosti oblasti bankovní. Je to dostatečné, tato legislativa, kterou máte? Neměli byste jít ještě dál, abyste účinně potírali tento fenomén financování terorismu? Neboť bohužel dodnes mají nebo požívají teroristické skupiny velkou finanční podporu. A nyní ještě otázka Sýrie. Tady se hovořilo o této problematice. Ale po Řekli jste, že situace je strašlivá, že je třeba ukončit utrpení tamního obyvatelstva, neboť nejhůře to dopadá právě na civilní obyvatele. Co můžete udělat, aby se toto podařilo. A dále řekli jste, že jste přijali 2,5 milionu uprchlíků. To mě poněkud univilo. Já jsem ještě nikdy eh, něco takového z jiného zdroje neslyšel. Nevím, možná prostě se v tom pouze nevyznám, ale skutečně nic takového nevím. Takže bych rád věděl, existují nějaké oficiální údaje k tomu, co jste řekl, oficiální údaje mezinárodních organizací. A ještě k otázce Jemenu. Tam je skutečně velké úsilí chránit obyvatelstvo před dopady tohoto konfliktu. Máme tam asi milion a půl podvyživených dětí v této zemi. Mnoho lidí potřebuje humanitární pomoc. celou, existuje tam již celá řada mrtvých, obětí. Hovoříte o tom, řešíte tyto otázky. Ne, neříkali jste si, že jste možná nezvolili tu optimální strategii pro tuto zemi, pan Brgecio. Děkuji mnohokrát. Jsem příslušníkem delegace do států v Perském zálivu takže bych bývala měla právo hovořit dříve, ale nyní tedy hovořím na závěr. Děkuji za to, že jste ochotní s námi takto vstupovat dialog, že jste k dispozici, že jste jakožto vysoký představitel Saudské Arábie přišel k nám do Evropy. Nevím, zdá se mi, že možná máte příliš velkou důvěru v tuto Evropskou unii. Já bych tady rád využil této příležitosti a zeptal se, co konkrétního dělá EU, Já tady často hovořím s lidmi, ale já skutečně vlastně nechápu, jaká je role EU v syrské krizi. Rád bych se o tom něco konkrétnějšího dozvěděl a také mě zajímá, jaký názor na to máte vy, neboť vy jste velkým regionálním hráčem, pocházíte z velké země. Saudská Arabie je velmi důležitá v tomto regionu. Jak to tedy vidíte vy? Rád jsem tady od vašich úz vyslechl, že odsuzujete ten údajný islám, tedy v úzovkách, eh, za který se skrývají teroristické organizace. A vaše excelence, eh, ještě jedna věc, zejména na západě eh, příliš zřídka kdy slýcháme hlas skutečného islámu, skutečných náboženských zástupců. Je to škoda. Vy máte dobré vztahy například s Egyptem, velice úzké vztahy s Egyptem. Veřejné mínění země se o toto velmi zajímá. V Egyptě zadržela mladý muž Ital, který byl poslán do Egypta, jsou západní eh, organizací, nevím přesně s jakým cílem, ale je to velice mlhavé, nejasné, co se tam vlastně odehrálo. A já bych rád věděl eh, od vás, bylo by možné nějakým způsobem to řešit eh, cestou humanitárního práva a ještě k Jemenu, již budu končit. Zdá se, že tam panuje jisté pokrytectví, když hovoříme o lidských právech, neboť eh, ta probíhá válka. V moderní válce již prostě žádná lidská práva chráněna nejsou. Takže já nevím, jak Jak může někdo někoho obvinovat eh, tu či onu zemi, že udělala to či ono, nebo prostě toto jsou oblasti moderní války a v moderní válce již žádná lidská práva neexistují. A je další otázka. Vidí vaše vláda nějakou mírovou perspektivu pro Jemen? A jak tedy byste mohli zareagovat na ty naše obavy lidskoprávní? My s vámi hovoříme velice otevřeně jako se zástupcem vaší země. Jaké záměry máte, jaká přání má vaše vláda v této oblasti? Možná byste mohl o tom ztratit několik slov. Děkuji. Děkuji. أبدأ بالإجابة عن أسئلة أول حاجة للسيد Začnu odpovědí panu Kastaldovi. Financování terorismu. Saudská Arábie je součástí zemí koalice Saudská Arabie, Itálie, Spojené státy. Jde nám o vystopování, financování terorismu a my si ověříme, co se děje. Existuje malá skupinka zemí v koalici, která vznikla, aby bojovala s islámským státem a Saudská Arábie je součástí této malé skupiny. Chci vás ubezpečit, pokud si přejete zjistit eh, podrobně, jak jsme postupovali, pokud jde o rozvoj, sledování, dohledání prostředků v Saudské Arábii a prostředků, které jsou podezřelé z financování terorismu, tak vám mohu říci, že je to jeden z nejsofistikovanějších systému, pokud jde o mezinárodní převody. A není možné převádět prostředky, pokud se tak děje elektronickým bankovnictvím a bankovními službami na internetu, není možné převádět prostředky po internetu bezdůvodně existuje tedy FATKA a americký požadavek pro stopování bankovních převodů s cílem nalézt finanční zdroje terorismu. A ukázalo se závěrem, že žádné financování terorismu neprobíhá ani uvnitř, ani vně Saudské Arábie. To, co jste navrhoval pro Alepo, Eh, upřímně vzato velké mocnosti zde kontrolují situaci v Syrii. Rusko, Spojené státy a my jsme uvedli, že jsme zastáncem veškeré snahy po ukončení krve prolití v Syrii, ať jsou prostředky jakékoliv. Nejsme ani na straně té strany či jiné. My stojíme po boku syrského lidu a proti těm, kteří provádějí systematické vraždění a masakry. Už jsme pouze zastánci syrského lidu. Vy jste řekl, že jste velmi překvapen, pane Castaldo, počtem syrských uprchlíků, kteří jsou přijímáni v Saudské Arábii. Máte pravdu. Vy říkáte, že jste překvapen, ale máte pravdu. Je to naše chyba. My jsme toto číslo dostatečně nezdůrazňovali a nekomunikovali. A budeme tomu dělat větší reklamu. V rámci eh, projevu následovníka trůnu eh, před eh, OSN, který je současně ministrem zahraničí, tak byla o tom řeč, ale můžete si to ověřit. Můžete si ověřit, že ta čísla jsou pravá. S tím rozdílem, že my jako arabové, my nikdy nepovažujeme naše arabské bratry jako uprchlí nebo migranty. To je arabská pohostinnost. My je považujeme za příslušníky vlastní rodiny a mohou přijít do našich zemí, protože hovoříme stejným jazykem a sdílíme stejnou kulturu a stejné zvyky. A když jsme přijímali naše syrské přátele, tak jsme je neuzavírali do táboru nebo ghet. A jsou součástí saudské společnosti, mají právo pracovat a mají právo splynout se saudskou společností mají možnost se nechat ušetřovat v našich nemocnicích a posílat děti do škol. A můžete si to ověřit u zástupce Evropské unie velvyslance EU v Riádu. Můžete se také ověřit u zastoupení Vysokého komisariátu pro uprchlíky. A nyní dám slovo Eh, paní doktorce Noatra by chtěla odpovědět na pložné otázky. Děkuji mnohokrát. Excelence. Děkuji eh, výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Všechny položené otázky ukazují na jednu jedinou věc, na zájem celé Evropy o naši zemi. Všechny pohledy jsou upřeny na Saudskou Arabii. Vy jste se ptali na podmínky žen v naší zemi. Často se soustředí pozornost na všechny věci, které nejsou pozitivní a které neberou v úvahu pokroky žen v saudské společnosti. První otázka, která byla položena, se týká svobody pohybu. Ve skutečnosti tato svoboda není omezena, jak je možné si představovat na první pohled. Řada osob se domnívá, že ženy mají omezenou mobilitu v království Saudská Arábie. Ženy se mohou pohybovat uvnitř země i vně při dodržení zvyku a žádný zákon to nezakazuje. Tvrdé jádro naší společnosti je rodina. Rodina je jádrem, o které se opírá stabilita naší společnosti a vše z toho vyplývá. Stabilita naší společnosti na tom závisí. My nemáme jen zákony, které upravují společenský život, existují i zvyky a zvyklosti. A dodržování těchto zvyků a zvyklostí eh, umožňují ženám dosáhnout eh, právě těch pokroků, o které ženy stojí a o které stojí také celá společnost. A ignorovat tyto zvyklosti by znamenalo jít proti svobodám žen. Když eh, si žena nechá vystavit nový pas, tak její muž, její bratr může spolu A potom může volně se pohybovat a má absolutní svobodu pohybu. Ale tato otázka může skutečně poškozovat eh, omezené složky společnosti, kde se příliš soustředujeme na negativní aspekty naší společnosti. Ženy udělali velké pokroky v naší společnosti a bohužel veškeré, veškerý důraz je mimo tyto pokroky. Naše země je mladá a ženy mohou studovat na univerzitách od nedávna, ale jsou silně zastoupené, představují 50 absolventů. Možnosti vzdělání, přístup k vysokému školství je stejný pro muže a ženy. Platy jsou stejné za práci, za stejnou práci. A ženy působí i tam, kde se rozhoduje. Jsou zastoupeny v konzulativní radě Šura, ale také v městských radách. Ale již eh, předtím ženy přispívaly k rozhodování na politické úrovni ve funkci poradkyň a to již 8 let předtím, než ženy měly přístup eh, k parlamentu, tedy šuře. Já jsem byla takovou poradkyní politických představitelů. A nebyla jsem sama. Pro veškeré otázky, které se týkají žen, dětí a další významné otázky před rozhodnutím, byly ženy konzultovány. Takže jsme byli již zapojeni do mocenských mechanismů, ale nikoli tím zřejmým způsobem, jak je to teď, tedy formou zastoupení všuře. Ženy byly schopny dosáhnout obrovských pokroků v oblasti školství. Máme světově známé osobnosti v oblasti vědy, v oblasti literatury. Pokud jde o demografické otázky a otázky populace, Saudská žena byla poradkyní generálního tajemníka OSN. Byla to zástupkyně generálního tajemníka pro demografii a populaci. Nechci hovořit příliš dlouho ve svém vystoupení, ale samozřejmě existují určitá tabu a zákazy v naší společnosti, ale domnívám se, že média některých zemí skutečně ty věci hodně přehánějí. A potom je tu otázka řízení motorových vozidel. Nic nebrání řízení v Saudské Arábii ze strany žen. Je to otázka společenská ve většině zemí. Ženy v naší zemi by si přáli, řídit vozidla. My sdílíme tento názor. Vývoj společnosti a nové perspektivy v oblasti společnosti budou, bude to Bůh chtít, mnohem pozitivnější pro ženy. Bude více místa pro inovace a tvořivost při dodržení zvyklostí v naší zemi. Děkuji vám. Odpovím panu Borgesiovi, pokud jde o od italského občana zavraženého v Egyptě. Upřímnou soustrast vám i celému italskému národu. My také trpíme zmizením občanů v řadě zemí zejména v azijských zemích. A pokud jde o naše vztahy s Egyptem, důvěřujeme upřímnosti a kompetentnosti bezpečnostních orgánů v Egyptě a soudních orgánů v této zemi. Jsme přesvědčeni, že naši bratři v Egyptě udělají maximum pro to, aby osvětlili tuto věc. Nemůžeme zasahovat osobně, ale předám vaši žádost mé vládě, která by mohla to předat Egyptu. Také bych eh, chtěl dát slovo doktoru Nasirovi, mému příteli, aby hovořil o terorismu a o tom, že terorismus se snaží se skrýt za islám. A také jak eh, terorismus eh, přesvědčoval svět, že islám je náboženstvím terorismu. Dávám tedy slovo kolegovi, který je kompetentnější než já v této věci. Děkuji. Kvůli eh, časovému omezení máme už, už jsme 40 minut přes vymezený čas. A já, já jsem požádal pana Kastalda o pochopení a vy jste odpověděl projevem o rovnosti. To je v pořádku. Já bych chtěl poděkovat eh, excelenci za připravenost zareagovat na ty otázky a já jsem osobně přesvědčen, že při vzetí v úvahu té otázky odpovědi byly vítány a my jsme si přáli vysvětlení řady věcí, které nevíme přesně a proto jsme eh, velmi vděční. Takže, pane excelenci, bych chtěl využít posledních, poslední slovo. Bude to jenom minuta. My jsme přijeli, protože jsme chtěli přijet. My jsme o to požádali. My jsme žádali o tuto schůzku. My jsme přijeli, abychom naslouchali. Já jsem naslouchal a není lépe rozumím vašim postojům a vašim obavám a myšlenkám. A my jsme vyni tím, že jsme řádně nekomunikovali s našimi kolegy. Já jsem poslanec a budeme se maximálně snažit, abychom zajistili, že dostanete informace. Ale prosím, než rozhodnete, co se týče našeho regionu a naší země, chci vás vyzvat, kdykoliv budete chtít navštívit naši zemi, abyste se sami přesvědčili, abyste, abyste skutečně se snažili získat informace. A pokud je budete potřebovat, tak se na nás obraťte. A obraťte se na nás i na našeho velvyslance. Získejte ty informace a je na vás, abyste rozhodli, zda ty informace jsou nepřesné, pravdivé, dostatečné. A místo, abyste získával informace z jednoho zdroje, tak si najděte alternativní zdroj informací a potom rozhodněte. Ale pochopte jednu věc. My se lišíme, ale vlastně jsme stejní. Jde nám o stejné zásady a jde nám o stejné naděje. Sdílíme stejné, stejná přání a ambice pro naše země i naše rodiny Chceme mír. Společně víme, že války nejsou nic, co by bylo prospěšné. A ve válce nikdo nevítězí, o tom jsme přesvědčeni. Ale jsou nám vnucovány a my věříme a budeme velmi uslovně působit, abychom zajistili, že jakýkoliv konflikt v regionu bude utlumen a s vaší podporou a s vaším pochopením jsem si jist, že na tom budeme mnohem lépe a dáli Bůh, svět bude lepší. Děkuji kolegové. A není pan Brok převezme předsednictví. und Kollegen, wir werden weiter fortsetzen. Und zwar zum Thema. Dámy a pánové, budeme pokračovat a čeká nás téma Uzbekistán a textilní výrobky. Paní Lunáček tady je, anebo už je na fashion show. Já jsem se vám... Povídám, jestli už jste tady, nebo jestli už jste na modní přehlídce. paní kolegyně, máte slovo. Okay, I start? All right. Yeah. It's still rather loud around. Okay, thank you. And um, yeah, colleagues, it's about... Uh... Vážení kolegové, jde o návrh ustan- stanoviska k doprovodné rezoluci eh, k dohodě o partnerství a spolupráci s Uzbekistánem Eh, v oblasti textilních výrobků. Takže nejdříve řeknu, eh, co pozitivního se událo od eh, poslední naší diskuse. Víme, že dlouhodobý, dlouholetý prezident nedávno zemřel a úřadující prezident provedl několik pozitivních kroků, snaží se spolupracovat s Kyrgyzstánem a Tadžikistánem, což v minulosti bylo problematické a dále vyhlásil také amnestii. A to je něco, co bych tam chtěla ještě do té rezoluce doplnit eh, prostřednictvím pozměňovacího návrhu. Doufám, že mě to stínoví zpravodajové odsouhlasí. A sice, že tam dáme požadavek, aby političtí vězni také byli propuštěni, protože nevíme, na koho se ta amnestie má vztahovat. Také bych chtěla říci, že Eh, jsme měli zprávy o incidenty, eh, do kterých byli zahrnuti žurnalisté a aktivisté pro lidská práva, jak cizinci, tak uzbeci, když se snažili zdokumentovat, eh, jak se sklízí bavlna. Například byli zadrženi, dočasně zadrženi určité tady máme několik zpráv o fyzickém násilí, čili to všechno je třeba vzít úvahu. Takže eh, jak budeme postupovat? Příští středu, tuším 19. budeme mít eh, monitorovací setkání s střední Asii jsou pozváni také mm, členové AFETu s eh, zástupci ILO, kde se bude projednávat situace při sklizní bavlny. Je pro mě důležité, poněvadž já jsem eh, řekla, že tedy eh, souhlasit budeme nebo nebudeme podle toho, jak probíhá sklizeň bavlny. Takže to budeme vidět příští středu. A já věřím, že všichni se zúčastníte. Nyní k pozměňovacím návrhu. Je jich tam eh, zhruba 30, většinu z nich mohu snadno přijmout a budou zapracovány do kompromisních návrhů, které vám rozešlu dnes nebo zítra. Eh, Někteří kolegové eh, tady ve mně vyvali otázky například eh, k panu Kukanovi. Eh, vy jste v, ně, v několika pozměňovacích návrzích chtěl zmín- škrtnout zmínku o nezávislých pozorovatelích. Zajímal mě, proč páč to je docela zásadní věc. Pak je tady několik velice dobrých pozměňovacích návrhů, který si vážím. A pokud se týče ten od toho odstavce 6, tak e, já bych chtěl, e, chtěla, aby to zůstalo tak, jak to je zatím. A já vím, že eh, kolegové tedy eh, jsou tady někteří, kteří chtějí, poslou eh, chtějí tady souhlasit a já, jak říkám, pak se ještě tady uvidí. Takže to je zatím vše a já vám děkuji, budu rád naslouchat, rád naslouchat vašim názorům. Pan Kukan, děkuji, pane předsedo. Eh, jak bylo řečeno eh, během prvních debat, eh, tak EPP e se domnívá, že bychom měli dát pozitivní doporučení. Pokud se týče postupu nebo pokroku, pokud se týče vylučování mm, lidské práce Eh, tak jak to máme eh, potvrzeno Mezinárodní organizací práce, bychom měli tedy zohlednit. Já si myslím, že eh, my bychom v té rezoluci mohli zmínit cokoliv, tak my ano, můžeme samozřejmě mít rezoluci o Uzbekistánu a bavlnářském průmyslu, ale e, chtěli bychom, aby to bylo poněkud vyváženější, to se týče zejména mm, pozměňovacího návrhu 14. A my e, také si myslím, že pozitivním přístupem e, bychom mohli eliminovat nucenou práci. Já myslím, že to v tom návrhu chybí. Já si nedomnívám, pane předsedo, že bychom měli se zabývat nějakými apokalyptickými scénáři pro rozvoj a Měli bychom naopak je dát partnerům šanci, eh, jak se jít dále. Eh, já si myslím, že neustále že máme eh, nástroj a že bychom měli použít článek 225 do, dohody o spolupráci a také co se týče dalších věcí. Ano, eh, samozřejmě, eh, ano, chápu, že eh, chceme aktualizovat a aktualizace reflektovat mm, poslední politický vývoj jsme nástup nového prezidenta. prezidenta. Pokud se týče mé skepse vůči nezávislým pozorovatelům, já tady samozřejmě je respektuji ale já bych chtěl zajistit to, že jde skutečně o pozorovatele nezávislé a že jejich pozorování bude objektivní. Čili eh, tolik k tomu mohu říci. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pan Bettini. Grazie, presidente. Io sostituisco... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já rovněž zastupuji kolegu, a to je kolega Benifej, který mě požádal o to, abych vystoupil k tomuto návrhu a přečetl jeho poselstvím. Zdravím, pane předsedo, omlouvám se, že se nemohu zúčastnit tohoto setkání, ale v každém případě bych chtěl eh, se vyjádřit k některým záležitostem ve zprávě paní Lunáček a hrobněž bych chtěl poděkovat za spolupráci. Co se týče vztahů s Uzbekistánem, jak obchodních, tak eh, ostatních, myslím si, že je to jistý úspěch naší vnější činnosti. Samozřejmě monitorovací mise v oblasti pěstování pavlny puštěna nebyla. Ovšem musíme pozitivně podtrhnout, že často právě zpracovávání bavlny je sociálně neakceptovatelné a e, probíhá zejména v rámci nucených prací. Musíme se též rozhodnout, do jaké míry se aplikuje protokol textilu. Měli bychom ovšem ocenit a sledovat právě vývoj v oblasti nucené práce a soulad s mezinárodními standardy Mezinárodní organizace práce, především v oblasti tendencí politických strategií. My za naší skupinou předkládáme několik pozměňovacích návrhů a uznáváme i snahu Uzbekistánu omezit objem nucené práce a vyzýváme Uzbekistán k další modernizaci právě v zemědělské činnosti, která se soustředí na pěstování bavlny. Tento proces by vyžaduje skutečně obrovské úzilí uzbecké, strany. Minulý týden jsme měli setkání s monitorovací skupinou právě během sběru bavlny a začínáme již pracovat na kompromisních návrzích. Samozřejmě bychom rádi poděkovali všem. Dank. Děkuji mnohokrát. Doufám, že to ne. Ta sklizeň Pamela Bavil neskončí tak jako ve filmu Don Camilo a Pepone. Slovo má kolega Nart. Una buena, una buena mención, señor Brock. Primero quería felicitarle por la excelencia. Děkuji, nejdříve bych chtěl eh, poděkovat eh, panu Brokovi za jeho hezké poznámky, které říkali Gruzii. Já, se právě, já jsem se právě navrátil z volební mise z pozorovací v Gruzii. Vy jste velice hezky poukázal na ty problémy, takže já vám za to ještě jednou děkuji a nyní k tomuto tématu. Velmi dobrá práce od paní Lunáček pro Uzbekistán a jeho ekonomiku je to, myslím, zásadní. Ovšem, doneslo se k nám několik zpráv o nucené práci, dospělých v této souvislosti. A na výboru INTA bychom rádi nejdříve tedy zjistili, jak to skutečně vypadá, zhodnotili to, což je zážitost, kterou by měla také zanalizovat a prošetřit ještě Mezinárodní organizace práce. Proto bychom rádi nejdříve věděli, jak to E, vypadá ze zprávu MOP a teprve pak se k tomu chceme vyjádřit my. To je pro nás zásadní. Takže já prosím, abychom ještě několik dní posečkali. Děkuji, pane předsedo. Máme mnoho výhrad vůči Eh, té záležitosti, která se týká nucené práce dětí, dospělých, dále porušování práv dětí s norem MOP. Eh, jinak vítáme práci paní Lunáček, která je velice dobrá a její snahy tady uplatňovat lidská práva se nám velice líbí. Ovšem nemůžeme to jako celek podpořit. Já bych eh, také chtěla poblahopřát a poděkovat eh, eh, ulice Luňáčkové eh, k velice vyvážené zprávě a souhlasím s tím, abychom počkali, protože ano, my se musíme angažovat, ale správně, abychom protlačovali lidská práva. To je země, která de facto je téměř policejním státem a tam to, to není jenom nucená práce, to je velký problém, samozřejmě problém pro nás, kteří chceme obchodovat s bavlnou, ale e, také tady mám pořád politické e, vězně, policie je skorumpovaná a tak dále. No a e, samozřejmě vidíme tady také klanové boje takže já plně podporuji Ulrike, že bychom tady měli vyčkat a nespěchat. Liels paldies jums, priekšsēdētāji kungs. Es tiešām gribētu uzslavēt Lunčikas kundzes kā ziņotājas ļoti izsvērt. Děkuji, pane předsedo. Rád bych podpořil to, co řekla paní zpravodajka. Uzbekistán je problematická země, ne panuje v ní demokracie, ale je velmi důležité, že parlament eh, náš má tu snahu krok za krokem ty věci vyjasňovat. Uzbekistán je velmi důležitým partnerem Evropské unie a vím, že tomu není pouze tak, že by Evropská unie potřebovala Uzbekistán, ale je tomu i naopak. Uzbekistán potřebuje Evropskou unii. Samozřejmě nesmíme zapomínat na násilí v této země, zemi a na porušování lidských práv. Opakuji, v Uzbekistánu ideální demokracie rozhodně nepanuje, ale ptám se, kde ideální demokracii nalezneme. Když se hovoří o nucené dětské práci, někteří experti to dokonce pojmenovali názvem otroctví. Tak, já jsem se o to velmi zajímal a když tady jsem naslouchal té diskusi se Saudskou Arábií, kdy paní doktorka hovořila o situaci žen ve své zemi, tak zmiňovala právě to, že mnoho vychází z různých zvyků, opírá se o staré zvyklosti. A podobná situace je v Uzbekistánu že prostě eh, tam je ten zvyk, že děti rodičům při sklizni pomáhají. Ale jinak musím říct, že vše, co řekla paní Luňáček, je pro mě velmi, velmi je mi to sympatické, líbí se mi to. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, kolegové, za připomínky a i za chválu. Možná k eh, panu Kukanovi ještě, Eduarde, eh, já mě, mě, mě líto, že to, co eh, mám ve zprávě, že to hovoří, že to vnímáte jako apokalyptický scénář, to, to, to mě jsem tak neviděl. Eh, já eh, prostě chci říci, že tam došlo k tomu pokroku, ale také proto, že v roce 2013 jsme jako parlament zarazili ten konsensuální přístup a žádali jsme více Mm, více monitorování, více sledování a řekli, že mm, nucená práce prostě není přijatelná. Ano, mm, taky eh, jsou tady rozpory tedy o tom, jestli eh, sklenice z poloviny plná nebo z poloviny prázdná. No ale eh, já příští týden budu hovořit s pozorovateli a a e, pak tady příště uvidíme, jak to e, je. A ten kompromis, nebo ty kompromisy dopadnou podle toho, jak dopadne tady ten příští týden. E, já osobně tady v Uzbekistánu spatřuji zemi, ve které můžeme s něčím pohnout. Takže to, myslím, optimismem nás naplňují je také slova úřadujícího prezidenta, který se k věci staví trošku jinak než jeho předchůdce. Takže já se skutečně těším na vaše reakce na mé kompromisy, které vám rozešlu. S pozorovateli se setkáme příští týden a snad se nám podaří naplánovat eh, zasedání stínových zpráv poté, abychom mohli dospět k závěrům. Äh, äh, Děkuji, jsem rád, že jsme, že zde máme delegaci poslanců ASEANu. Tato delegace je vedená zástupitelem z Malajska, což je předseda HPRA, pak je tady pan Kazet Biron, z eh, tajského ministerstva zahraničí a pan Mersi Veres z Indonésie. Eh, tato delegace eh, bude nebo reprezentuje opoziční strany nebo vládnoucí strany a také hovoří za sebe. Zítra proběhne výměna názoru v podvýboru pro lidská práva, takže prosím, pokud chcete diskutovat, tak e, ponechme tu otázku lidských práv stranu až do zítřka. Chtěl bych připomenout, že e, výbor AFED sepsal novou, nebo bude sepisovat zprávu o, o budoucích vztazích eh, Evropské unie a azijských, azijského regionu. Eh, bude se tím zabývat náš pan zpravodaj Bütikhofer a mm, došlo mezi UE a ASEANem eh, k dohodě, že bude s sestaven eh, eh, eh, úřad nebo orgán pro partnerské, který bude řešit partnerské vztahy. My máme nyní zprávy o, dohody o kooperaci se sedmi členskými zeměmi. Od posledního setkání to byla Malajzie, Větnam a Filipíny. Bohužel v některých zemích je došlo ke zhoršení demokratické situace a respektu pro lidská práva a taktéž postavení e, občanské společnosti. Geopolitická situace e, se zhoršila v oblasti Jihočínského moře a doufáme, že e, Mezinárodní tribunál, který se ty věci vyslovil v červenci, že tedy jeho, eh, jeho doporučení a jeho rozhodnutí bude respektováno zeměmi v regionu. A já bych nyní navrhl toto. Eh, čtyři kolegové si tedy eh, se naštěvující delegace si vezmou slovo a seznámí nás se svými prioritami, poté proběhne debata. Tak první bude pan Santiago. Prosím.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 Buildings of Peace and Solidarity. Dobře. E, tak já dovolte, aby začal tím, e, že vyjádřím e, solidaritu a děkuji, že jste nás pozvali k vám. Já mám tři věci. Za prvé eroze demokracie, za druhé integrace v rámci ASEANu a za třetí problematika Jihočínského moře a e, také e, rivality e, velmocí v jeho východní Asii a také otázka demokracie a lidských práv. Dovolte, abych začal tím, že řeknu, že budoucnost demokracie v východní Asii je v nebezpečí. Vlády v regionu ustupují od dosažených práv a podkopávají demokratické instituce Eh, už několik let vidíme tento trend. Eh, výhlídka na inkluzivní volby v Kambodži, Inzony eh, in, a Indonésii je pořád ještě možná, ale za poslední tři roky došlo k velkým změnám. Například v Tajsku byl vojenský převrat, v Kambodži, Malajzii, eh, Tajsku. Eh, tam se zmenšuje prostor pro opozice a pro eh, činnost legitimních politických stran. Region bylo, byla zastáncem a předvojem lidských práv a demokratických principů, ale současný trend je velmi znepokojivý přibývá porušování lidských práv, opoziční aktivisté a politici jsou e, stále v ohrožení a v rostoucí míře. Někteří kolegové jsou zavření, e, někteří e, jsou obviněni a stojí před soudem. Pokud tento trend nezvrátíme, šance na to, že v regionu budou kvést svobodné demokracie, Eh, s multipatajním systémem eh, je v ohrožení. ASEAN nebyl zatím schopen eh, se postavit za demokracii a to znamená, že ty autoritativnější vlády toho využily. A sice místo, aby na ně byl vyvoláván tlak, aby přijímali lidská práva a činili reformy, tak například v Laosu a ve Větnamu zapouštějí kořeny autoritativní zvyky. také v Tajsku, Kambodži a v Malajzii. Jak víte, malajský eh, ministerský předseda má na krku skandál eh, s korupcí a nadále zůstává ministerským předsedou. Pokud se týče eh, ekonomické stability, eh, je třeba říci, že eh, tady v tomto zájmu je třeba eh, jít proti těmto trendům. Na začátku roku 2016 se desetičlenný ASEAN pustil do ASEAN ekonomického společenství ASEAN. To je vyvrcholením zhruba desetiletého úsilí. Mělo by to stát na třech pilířích, ekonomické, společenské i sociální. Ten ekonomický pilíř eh, to je eh, ekonomická, ekonomické společenství ASEAN. Eh, Měl by být vytvořen společný trh, který umožní eh, snadší eh, tok investic eh, pracovníků a kapitálu. Ale v aktualizovaných dokumentech z roku 8 o, nebo 15 tam zcela chybí otázka sociální ochrany nebo lidských práv. To znamená, že pokračuje se bez potřebných pojistek pro životní prostředí a také eh, mm, sociální oblasti. Eh, to samozřejmě napomáhá elitám a marginuje ostatní. Eh, je zde tedy riziko, že Asie bude nadále přehlížet negativní vedlejší efekty, jako jsou porušování lidských práv, degradace životního prostředí, korupce, a také pašování lidí. E, tento e, e, ekonomický rozvoj, který nebude napomáhat širším populaci, je nebezpečný. My si přejeme naopak komunitu společenství, které by mělo hodnoty také pro lidi, aby ho lidé mohli podpořit. Eh, toto je náš eh, ideál, ale je třeba zajistit, aby eh, hlas všech byl slyšet a aby také sociální prostředí bylo brato v úvahu. To potom zajistí to, že lidská práva budou také zakorporována do ekonomiky. A třetí bod, pane předsedo, to je geopolitická rivalita zejména mezi Čínou a Spojenými státy. Tímto vývojem se nadále zhoršuje demokratická zodpovědnost v řadě zemí ASEANu. Důsledkem eh, je to, že porušování lidských práv eh, je jakýmsi eh, protekcionistickým opatřením demokracie, eh, právní stát a lidská práva eh, v podstatě dneska ustupují. Demokracie, lidská práva a právní stát eh, skutečně trpí rivalitou supervelmocí v regionu. V této souvislosti se domnívám, že by hlasitěji měl zasnívat evropský hlas. A to ke všem problémům, kteří hovoříme. V této souvislosti by si dovolil navrhnout doporučení. Za prvé, využijte všechny možné cesty, abyste upozorňovali eh, na eh, vlády a také mezinárodní organizace a také občany na to, jak je to důležité. Eh, Žádajte propuštění pana Ibrahima a dalších opozičníků v Kambodži, Větname, Větnamu, Laosu a dalších eh, zemí. Eh, tajská chunta eh, nechtě sníží restrikce na svobodu projevu a laoská vláda, laoská vláda nechtě respektuje lidská práva svých občanů. Podporujeme, nepotřebujeme podporu pro prodemokratické eh, hráče v regionu. To se znamená také eh, opozičních eh, demokratických sil, s nimi je třeba udržovat dialog. A také je třeba udržovat vztahy s občanskou společností, trvat na svobodných a spravedlivých volbách, zúčastnit se jako pozorovatele voleb například v Kambodži a zajistit, aby Evropská unie chránila identitu eh, aktérů občanské společnosti. A poslední bod, využijte své politické a ekonomické moci, abyste eh, způsobili, uvedli do pohybu pozitivní změny. Jde samozřejmě o propuštění eh, politických vězňů, eh, trvat na tom, aby eh, opozičníci mohli se volně pohybovat, například navštěvovat také do Evropy a dále, aby součástí ekonomického rozvoje byl také respekt lidským právům. Děkuji vám. No- Slovo má nyní pan Sošua, člen opozice Kambodžského národního schromáždění a víme, že Kambodže je rozdělená mezi vládnoucí lidovou stranou Kambodže a opoziční stranou. Došlo k dialogu, ale opět se objevilo napětí, takže jaké jsou výhledy před následnými volbami v roce 2018? Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem tu jako jedna z devíti opozičních poslanců, kteří byli obviněni soudy za vzpouru v Kambodži. A pokud budeme odsouzeni, čelíme 20 letům ve vězení. A můj jediný zločin a náš jediný zločin je, že sloužíme lidu a že podporujeme svobody a lidská práva, svobody lidu, který nás zvolil chci vyjádřit eh, hlubokou vděčnost eh, všem poslancům a poslankyním Evropského parlamentu, kteří odhlasovali usnesení 8. června 2016 o Kambodži. A v tomto významném usnesení Evropský parlament vyjádřil velké obavy a odsoudil veškeré skutky násilí, které jsou politicky motivované, nezákonné uvěznění a zadržování opozičních politiků a aktivistů v oblasti lidských práv v Kambodži. Měsíc po usnesení Evropského parlamentu doktor Kamlej, významný komentátor a tvrdý kritik vlády, byl zavražděn u čerpací stanice ve městě a včera člen opozice disponující pro imunitou byl shledán vinným a odsouzen k dvěma a půl letům ve vězení. A včera pracovníci bezpečnosti města násilně rozehnali veřejnou demonstraci a uráželi aktivisty. Pane předsedo, za sedm měsíců se budou, čekat, se budou konat eh, komunální volby a za 19 měsíců se budou konat parlamentní volby a tyto volby není možné považovat za svobodné a spravedlivé, pokud pan Sam Nancy, předseda mé strany, opoziční strany, se nebude moci vrátit domů z exilu. A jak uvedl kolega Čal Čego, my jako poslanci parlamentu a další aktivisté za lidská práva, musíme být svobodní. Musíme být schopni pracovat bez obav, stíhání. Skončím dvěma konkrétními doporučeními Evropskému parlamentu nad rámec usnesení. My si myslíme, že aby kambočská vláda pochopila a splnila dohody, které podepsala s Evropskou unii, aby obdržela rozvojovou pomoc, kambočská vláda musí slyšet následující. Že konkrétní opatření jako silné sankce budou uplatněny. To je vízová sankce na vysoké úředníky, zejména ty úředníky, kteří jsou zapojeni do porušování lidských práv, odlesňování, nebo jsou známí jako korupčníci. A konečně musíme se podílet na progresivním předání moci od nynějška až po volby a nečekat až na den voleb. Protože jsme přesvědčeni, že demokratické změny nastanou v Kambodži. Děkuji vám, pane předsedo. Mám na vás otázku, ona pana Kasita. Myslíte si, že dojde k dohodě o námořní hranici a o sdílení zdrojů. Můžete odpovědět druhou část otázky, prosím? Já jsem to neslyšel. Myslíte si, že námořní hranice Jsem si jist, pane předsedo, že to by mělo být rozhodnutí současné vojenské vlády vytvořit transparentní systém v oblasti rybolovu, jak pokud jde o čerpání rybolovných zdrojů v Thajsku skrze bilaterální dohody, aby thajské rybářské loďstvo mohlo působit eh, bezpečně. Za druhé, slyšeli jsme o výstavbě plavidel a rybářských lodí, které zajistí, že tyto lodi budou řádně vystavěny s adekvátním vybavením, aby proces sledování, kde se pohybuje loďstvo, bude transparentní. Nejen v Thajsku, ale i v sousedních zemích také. A dovozci finálních produktů, zejména z Evropské unie, to také mohli sledovat. A jsem v Bruselu a je tu thajská delegace z oblasti rybolovu, z Ministerstva pro rybolov a družstva a jsem si jist, že vedou intenzivní jednání s úředníky komise. A chtěl bych tedy doplnit dvě věci, vzhledem tomu, že jsem tady jako politický subjekt. Chtěl bych vyzvat EU a Evropský parlament, aby vojenská chunta umožnila politické strany, a, aby tyto mohly normálně fungovat. V posledním, posledních dvou letech a půl jsme ne, nemohli provádět běžné aktivity politických stran. Jsme skupinou lidí a tisíce dalších osob jsou vlastně drženy mimo politického dění a politických procesů. To je první věc. Za druhé, Thajsko v posledních 84 letech od konce absolutní monarchie zápolilo s tím, že se dostalo do bodu, kdy chce tvrdit, že jsme modernější demokratickou zemí. Ale po celou dobu docházelo k nedostatkům, které jsou zaznamenané v tom neklidném parlamentním životě. Demonstrace, zneužívání moci vládou, která obvykle využívá absolutní většinu v parlamentu, aby se chovala naprosto autoritářsky. Takže vzhledem těmto nedostatkům v thajském politickém životě chtěl bych vyzvat Evropský parlament, aby se k tomu vyjádřil, aby mluvil vůči našim členským státům, nejen v Thajsku, ale ve všech zemích ASEANu, které chtějí být opravdu demokratickými zeměmi, aby nám pomohli s osvědčenou praxí teď odpovídám v celém Thajsku za podporu občanských práv a politického vzávání. My bychom si přáli docílit politické a demokratické kultury a měl se možnost tak působit díky thajské vládě a thajskému národu. A chtěl bych přivítat všechny členy Evropské unie, aby nám pomohli posílit pojivo demokratické společnosti. Děkuji mnohokrát. is a former minister of Thailand. Mrs. Berens, please. Pani Berens, prosím. Okay, thank you very much, uh, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem Ashley Berens z indonéského parlamentu a spolu s dalšími eh, kolegy eh, z azijských parlamentů, my jsme tady dnes proto, aby, abychom hovořili o důležitých problémech eh, jihovýchodně azijských zemí, které eh, de facto eh, mají demokratické problémy. Indonéská vláda se snaží integrovat migranty do naší společnosti. Na druhé straně ovšem máme velké problémy jinde. Možná, že to de facto vyplývá z vládního přístupu k věci. Azijské vlády se snaží nezasahovat eh, do cizí záležitosti, eh, takže eh, otázky eh, lidských práv třeba v Kambodži čili, nebo na, na východním Timoru. Odtamtud odchází mnoho lidí, kteří usilují o azyl. Ehm, máme e, země, které e, mají trošku jiné ideologie. E, Kambodža, Myanmar a Laos, ti jsou velice blízké Číně a komunistické ideologie a pak jsou tady jiné, které jsou liberálními demokraciemi. Čili my na otázky lidských práv reagujeme různě. To znamená, že my eh, musíme spolu tedy hovořit jedním hlasem a, a zvedat tu problematiku eh, lidských práv. De facto je třeba, aby Evropská unie a jeho východní Asie úže eh, spolupracovali se mnou oblasti investic, eh, obchodu a ekonomie. My eh, se věnujeme lidským právům také v rámci dohod o svobodném obchodu Tajsko, Indonésie a další země. My totiž víme, že Eh, v dohodách o, eh, eh, o, o svobodném obchodu otázka lidských práv není pojednána závazným způsobem. Takže my tady doufáme, že evropské parlamenty a azijské parlamenty by mohly hovořit jedním hlasem a dát eh, těm lidským právům jakýsi formální status v rámci svobodného obchodu. Eh, my hm, taky musíme hovořit o jednom bodu, který se týká tohoto mechanismu. De facto je třeba sledovat eh, naplňování eh, smluv i jejich eh, lidskoprávního aspektu. A musíme skutečně následně posuzovat dopady uzavřených dohod. A já bych tady měl ještě jeden bod. To se týká otázky, jak se v regionu podporovat eh, v těchto otázkách, které jsou nám společné. Tak to bych jsem chtěl říct. Děkuji vám. Thank you. Eh, pan Bittigofer. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych především poděkovat kolegům z ASEANu za jejich prezentace. Zdůraznili jste obavy, které s vámi sdílíme zde v tomto parlamentu a z našich rezolucí, které jste jak aspoň někteří vás zmínili, to vyplývá. V skutečností však je také to, že tyto eh, principy je nejtěžší udržet v každodenní realitě. Já velice souhlasím s těmi, kdo vidí potřebu zkombinovat eh, eh, strategie hospodářské spolupráce se strategiemi prosazování lidských práv, ať už je to v kontextu dohod o volném obchodu, nebo v kontextu toho, eh, tedy dohod o spolupráci a o v souvislosti s počínáním také evropských firm ve vašem regionu. Ty by mohly jít pozitivním příkladem, kdyby chtěli. Eh, domnívám se, že dalším prvkem, eh, které, který si zaslouží naší společnou pozornost, je otázka, jak nacházet institucionální podporu eh, pro eh, tento boj, který se odehrává v obou regionech. Ano, mm, eh, lidskoprávní instituce v regionu ASEAN už existují a mají svoji historii a e, pracují dále a s velmi slabými, omezenými mandáty. Ale každopádně bychom mohli společně debatovat o tom, jak by poslanci s regionu mohli e, najít e, silnější institucionální podporu. Takže já vám děkuji za informace a my se pokusíme zapracovat tyto otázky do zprávy, kterou eh, tento parlament se rozhodl vypracovat o stazí mezi EU a ASEANem. Cancelled. Sí. Gómez. ¿Es para mí? Ah. Gómez. Waiting. No, I didn't hear you. Quería hacer una serie de preguntas. Una... Děkuji, mám celou řadu otázek, eh, které bych rád položil eh, zástupcům Tajska. Týká se to rybolů. Tajsko vyváží mnoho ryb, ale ne všechny ryby, které vyváží, pochází přímo z této země. Tajsko je jakási pračka ryb. a prodává dále ryby, které jsou loviny v Tichém eh, oceánu mm, za velice nedobrých podmínek a podvodně je vydává za ryby ulovené v tajských vodách. Dále Kambodža, diktatura eh, toho bývalého rudého kméra. Ano, v zemi demokracie není. Mám otázku, která se týká dětské prostituce. Ta situace je údajně strašná. Sexuální zneužívání dětí je ve velké míře rozšířeno. Tyto děti žijí jako rukojmí, takže jak tomu přistupujete? A není ještě Mezinárodní trestní soud, který se týká zločinů rudých kmérů. E, vydalo se na to mnoho peněz, miliony eur. Došlo ke skutečnému odsouzení nějakých Lidi, pokud já vím, asi čtyři osoby byly odsouzeny a ptám se, mělo to vůbec nějaký smysl pro Kambodžu, že bylo vydáno tolik peněz, tolik milionů do byrokracie, která téměř ničemu nevedla, která po tolika a tolika letech vedla pouze asi k třem či čtyřem rozsudkům. Máte pocit, že jste ty peníze investovali správným způsobem, že těch zločinů bylo tisíce? Další otázka. Eh, ta se týká odlesňování, nejenom v, eh, v deltě řeky Mekong, ale u, u dalších řek. Což pro osoby, které žijí na březích těchto řek, znamená, že jsou vyháněni ze svých eh, původních domovů. Tyto údolí řek, tato údolí jsou většinou velmi příkrá a jejich plochu nelze rozšířit, lidé žijí přímo u řeky a pak skutečně lidé už přikrý svách směrem nahoru. Týká se to například kmene, který se nazývá Monk. A tito lidé, lidé z tohoto kmene jsou menšinou, velmi trpí. A vláda vlastně vykořišťuje ty druhé pouze ve svůj vlastní užitek. Děkuji. Děkuji vám, kolegové, za to, že jste mezi nás zavítali. Ano, eh, my eh, musíme spolu s vámi investovat do změny. Eh, vy jste to vlastně řekli také pan Bytykov a my máme tady formální fórum pro interakci s ASEANem, ale potřebujeme mnohem víc. My víme, že tato fora jsou zpravidla formální a de facto naši interakci příliš neobohacují o reálná témata, která jsou důležitá pro poslance, demokracii a právní stát. A v této souvislosti myslím, že jde hlavně o lidská práva. A vy jste řekli, že eh, hodně eh, poslanců je dnes zavřených a eh, někteří v exilu a tak dále. No, tady máme třeba příklad toho Eh, toho eh, zákona, tam se říká magnického zákon, a my jsme vlastně selektivní v tom, koho, eh, koho sankcionovat za porušování lidských práv. Čili to by bylo dobré emulovat také ve vztazích s východní Asií. Také to, co řekl tady pan kolega, eh, sexuální zneužívání dětí a souvislost s pašováním lidí. To je prostě globální fenomén, čili určitě eh, se to také odehrává v Jihovodní Asii. A mě by zajímalo, eh, jak se stavíte tady k tomu, poněvadž tady proti tomu je třeba konat. A další související oblast, to je bod boj proti korupci a daňovým rájům. Eh, já myslím, že eh, to, to je celkem jasné, to u vás existuje, když eh, ne, ne všichni jsou ochotní si to přiznat. My tady máme nyní vyšetřovací komisi k Panama Papers a já myslím, že otázka je, jestli něco podobného by nemělo by také u vás a jestli by měla, měla být nějaká interakce. Třeba Singapur, to je vlastně eh, takový daňový ráj eh, ve vašem eh, ve vašem regionu. To je velké, velký daňový ráj. A také by mě zajímalo vaše postavení k TPP čili jaké to může mít dopady na eh, zaměstnanost a tak dále. My také vyjednáváme TTIP eh, s Amerikou a eh, de facto američané se nyní také baví o TPP. Čili co k tomu můžete říct vy? Můžete odpovědět? celá řada otázek, ale asi si to rozdělíme podle naší odbornosti a podle jednotlivých zemí. Chci poděkovat eh, europoslancům za dotazy a pokusím se odpovědět na některé otázky, které jste zmínili. Poslední otázka na prvním místě. Dohoda o transpacifickém partnerství. Pan představí, že se to týká 12 zemí a hlavním a subjektem jsou Spojené státy. Tato dohoda má 30 kapitol a některé nejspornější kapitoly v této dohodě zahrnují zřešení sporu mezi státem a investory. Dále práva duševního vlastnictví, kapitola o práci a životním prostředí. Ty kapitoly jsou nezávazné, takže nikdo se nestará o to, co se stane s pracovníky a životním prostředím. Ale práva duševního vlastnictví jsou závazná. Tato kapitola je závazná a řešení sporu státu a investorů je také závazná. Státní podniky a podobně, když se to pustíme, tak je to problematické. Pane předsedo, tyto dvě otázky, tedy řešení sporu mezi státem a investory a práva duševního vlastnictví, jsou zásadní pro každý stát, a zejména pro rozvojové země. Máme dohodu, podle níž eh, politický prostor bude omezen a kontrolován a schopnost vlády vytvářet politiku práv v oblasti řešení sporů mezi investorem a státem bude problematická. V této chvíli vláda by měla mít eh, co největší míru pružnosti, aby mohla vytvářet příslušnou politiku, ale ISDS to neumožní. A navíc eh, existuje systém, kdy tři, členy arbitrážní soud rozhodne o sporech a mezi státem a určitou zemí. A podniky budou mít právo vlastně, eh, bude moci usměrňovat vlády. A rozhodnutí na podnikové úrovni, na výkonné úrovni a na zákonodárné úrovni budou ovlivněna a díky ISDS se ovlivní svrchovanost určitého státu, včetně parlamentu a také soudy budou tímto ovlivněny. To omezuje demokracii a politi- vytváření příslušných politik. A pokud tam nebudou 50 nebo 10 euro, ale představují miliony euro, a v současné době je vláda Německa eh, obžalována a má zaplatit 2 miliardy euro. A možná z toho může Německo dovolit, ale thajská vláda třeba ne. A některé, některý stát to vůbec nemůže zaplatit. Takže toto je vlastně nástroj k ovlivňování vlád, aby se chovali určitým způsobem. A chápu, že podnikatelé si přejí mít bezpečné investice a je, ne, není třeba takto vlastně dávat, dodávat eh, větší větší odvahu investorům, ale spíše příslušným zemím. A práva duševního vlastnictví to je velmi vážná otázka. Týká se to eh, autorských práv a patentů. A největší spory se týkají dostupnosti léčiv stále více lidí si nemůže dovolit do, dostupné léky, protože ceny léčiv narůstají a v kapitole o patentech a právě duševního vlastnictví je možné prodloužit o více než 20 let tu ochrany. Takže dostáváme se do prostředí TRIPS+, kdy vlády vlastně prodlužují tu lhutu ochrany o 20 až 25 let a, a déle. A víte z příkladů, které platí v jiných oblastech, že důvody pro prodloužení patentu je požadováno farmaceutickými firmami, je, že prodloužení patentu znamená pro ně více zisků. A ty prostředky, které investují, jsou již za pět let splaceny. A 15 let eh, dostávají tedy zisky a další doba znamená, že dojde k většímu zadlužení a méně lidí bude mít přístup k lékům. A pro přežití je třeba léků. Léky jsou třeba proto, abyste se uzdravili, ale tady léčba je nemožná, není možné získat léky, protože je velmi nákladná. Takže nyní existují obchodní dohody, které to umožňují, tedy prodloužení platnosti patentů, aby léky byly dražší pro obyčejné lidi v našich zemích. A to je problém u TPP, tedy to podrývá svrchovanost zemí a také podrývá právo na dostupné léky. Hovoříme i o lidských právech. Další otázky se to také týkají. A v tomto kontextu, pane předsedo, myslím, že Evropská unie a komise vyjednává dohodu o volném obchodu s různými zeměmi v jeho východní Asii, s Singapurem, také vyjednávají s Malajzí, s Thajskem a s Filipínami. A já si o tom myslím, že budou požadovat stejná ustanovení o, v oblasti SDS a ochrany duševního vlastnictví, na kterých se dohodly naše země s Američany v kontextu TPP. A to je pro nás problém a proto si myslím, že Evropský parlament má tu odpovědnost, aby zajistil, že hodnocení dopadu v oblasti lidských práv by měl být také součástí těchto studií. To je velmi důležité. Pokud jde o Laos, na to se díváme velmi kriticky. My jsme vyslali čtyři poslance, kte- kteří jeli do oblasti eh, přehrad a to bude mít eh, velký dopad na eh, životní styl, na život v těchto oblastech. A jeden z důvodů, proč jsme se tam vydali a zkoumáme dopad těch přehrad v Laosu na řece Mekong, je, že chceme navrhnout odpovědné investování v zemích ASEANu, protože se domníváme, že ten projekt který zmínil eh, španělský europoslanec. Je to vlastně čínská přehrada, která však zastřešuje malajská společnost. A my jsme vlastně přivedli lidi z této oblasti a předvedli jsme je, přivedli jsme je do výboru pro lidská práva Malajzie. Ale bohužel eh, se společnost nechce podílet na takovém dialogu a nechce toto řešit. Takže tato věc musí být eh, řešena na úrovni regionu a možná, že Evropský parlament by měl se také podívat na tuto věc a zabývat se tím. Děkuji. Děkuji. Někdo další? Není tomu tak. Já bych to chtěl ještě doplnit eh, za Thajsko. Transparentnost rybolovu. Já bych chtěl vyzvat eh, Evropský parlament, aby tlačil na thajskou vládu, aby uzavřela bilaterální dohody o rybolovu se sousedními země, se, s Indonésií, s Malajzií, s Filipínami. A zejména s Myanmarem. Bez bilaterálních dohod dojde k nelegálnímu rybolovu. To je první věc. A až bude tato dohoda, tak proces sledování, monitoringu musí zajistit, aby skutečně pravidla o původu byla dodržována, když se zboží dostává do Evropy. Za druhé, chci se dotknout eh, ICC a rudých kmerů. To, to se odehrávalo v kontextu vlády Fonsena, který byl bývalý Rudý Kmer, který byl u moci 30 let, tedy jak zajistit transparentnost a rozhodování, protože to, ty věci se proti němu mohou vlastně obrátit. Takže ten celý proces je vlastně fraškou. A za třetí, myslím, že by mělo existovat konzorcium darcovských zemí, aby se skutečně s laoskou vládou plánovalo, jak rozvinout ekonomiku, protože Laos byl závislý na vývozu elektřiny z vodních elektráren a to je škodlivé pro obyčejné Laosany a pro životní prostředí, takže musí dojít k vytvoření konzorcia a k větší koordinaci s laoskou vládou. Místo toho, aby podniky ze soukromého sektoru ze sousedních zemí, aby vlastně postupujeme pouze cestou podnikatelských eh, záměrů a nedodržovali humanitární a ekologické zřetele. A konečně v oficiálních kontakt, oficiální kontakty se státy ASEANu jsou omezeny autoritářstvím některých lídrů v zemích ASEANu. Takže neformální kontakty a neformální spolupráce jako dnešní setkání by bylo účinnější a velmi bychom si toho vážili. A otázka demokracie a lidských práv by pokročila. Posledně, hovořím jako tajec, pokud mají být eh, ustanovení v, e, v TEPP nebo v EFTě, to by ovlivnilo většinu lidí, pokud je o přístup k lékům. To není žádné východisko. Musí zde být záruka dostupných léků, protože jinak eh, dohoda o přímých zahraničních investicích prostě nebude. To vám říkám z jistotou, protože proti tomu by se skutečně široce protestovalo. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Budeme pokračovat zítra v této diskusi ve výboru druhá, takže budete jen možnost jednat o dalších otázkách. A děkuji za to, že jste se zúčastnil našeho jednání. A nyní bezprostředně navážeme Kolumbii. Mírová dohoda a neúspěšné referendum. A věříme, že mírové rozhovory budou pokračovat, že se najde řešení. Já, já jsem poslal prezidentu Santosovi blahopřejný dopis za to, že dostal Nobelovu cenu míru. Kdo začne? Pan de Grandes Pascual, máte slovo. Sí, gracias, señor presidente. Ya sabemos que estuvo... Děkuji, pane předsedo. Vím, že víme tedy, že delegace ad hoc navštívila Kolumbii a také víme, jak efektivně jste se vyslovili jako spolupředseda této ad hoc delegace k otázce dohledy nad, dohledu nad referendem, které proběhlo a já bych teda rád informoval výbor o tom, jak cesta probíhala. Děkuji Ramonovi za to, že se nechal tedy mnou zastupovat. Děkuji všem, kteří nás doprovázeli na této cestě a ještě poskytnu ostatním kolegům možnost osobně vystoupit. Děkuji všem politickým skupinám za účast delegaci jsem vedl já a Chramon to je spolupředseda Urolatu. A eh, byly tam právě další, tedy další eh, zastoupené strany. Nikolaj Barikov, DCR, eh, por Bulgaria. Byl to například Nikolaj Barikov, eh,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 Šlo o podpoření, podporu mírového procesu v zemi, zavázali jsme se v zásadě neutrality a vyslali jsme tedy pozorovatelskou misi. Byli jsme tedy u toho referenda a vyslankyně v Bogotě zvláštní zmocněnkyně Evropské unie pro mírový proces, byla rovněž tam, dále vyslanci USA, členové zahraničního výboru kongresu, za demokraty republikány, pak proběhly setkání s, s kolumbijskými představiteli, s premiérem, ta ty jednání proběhla ve velice otevřené atmosféře, atmosféře a nikdo ani se, ani prezident Urime neočekával, že ten výsledek bude ne. Delegace také navštívila různá centra a také skupinu zástupců obětí. Navštívili jsme různé části země, Bogotu, Medinu a další a rovněž místo, kde došlo k tomu útoku, jak Farku, tak para vojenských uskupení. Tehdy to mělo za následek skutečně velké množství obětí. Nakonec proběhla schůze s vedoucím delegace EU, s vyslancem a paní zvláštní zmocněnkyní EU a také byla uspořádána tisková konference a komuniké vyhodnocení. 38% účast v referentu. Udivil nás výsledek? Ne. 52,1% eh, bylo tedy proti a 49 hlasů bylo pro, pro tuto mírovou dohodu. Tedy v Kolumbii bylo to očekávání spíše tím směrem, že dohoda bude podpořena a vedlo to k velkému rozčarování. Nikdo ten výsledek nechápal. Děkujeme kolumbijského lidu za demokratický vývoj. Děkujeme za snahu o mír. Akceptujeme rozhodnutí referenda a také rozhodnutí prezidenta Santose o dalším postupu. A prohlašujeme, že je nezbytné, aby FARC dostal svým závazkům, že se nesmí vrátit zpět k násilí. Připomínáme si oběti a chceme využít této příležitosti, abychom tento region, který tak trpěl násilím, podpořili v našich myšlenkách a podpořili mírový proces v Kolumbii. I nadále se budeme zasazovat za udržení mírového procesu a za to, aby dohody byly dodrženy v té podobě, v jaké jsou, aby FARC se tedy nevrátil zpět k násilí. Také podpořujeme ten svěřenecký fond pro mír v Kolumbii, také zprávu v Kolumbii, také kontinuitu speciální zmocněnkyně EU pro kolumbijský mírový proces. Jaké je naše hodnocení? Je jasné, že si všichni mír přejí, ale neexistuje koncentus o tom, jak míru přesně dosáhnout. Je tady otázka, zda by byl možné mít nějaký přechodní proces, potom to ne, které vzešlo z referenda. Mír je nezvratný, ale je třeba nalézt nějaké společné řešení, které podpoří všichni. Nemůžeme obejít svrchovanost kolumbijského národa. Ano, pan Uribe nyní říká po výsledku referenda, aby se znovu otevřel dialog a dospělo se k nějakému uspokojivějšímu výsledku, než je tato dohoda, kterou pan Uribe kritizoval. Evropská unie by měla i nadále být důležitým faktorem tohoto mírového procesu, aby eh, byl završen úspěchem. A eh, jistý přístup k panu Uribimu je to, že veškeré strany se budou i nadále snažit eh, setrvat ve svém úsilí a to ku prospěchu všech Kolumbijců. A novelová cena za mír, která byla udělena prezidentu Santosovi, měla již svůj dopad. Včera jsme obdrželi zprávu, že e, skutečně má vznout otevřen dialog a e, proběhne schůzka ve městě Kito, což je zpráva pro ty, kteří říkají, že FARC bude nahrazena někým jiným. Ale tento proces si myslím dokonce může vést ke skutečného míru. Děkuji. Muchísimas gracias. Um, yo no tuve la suerte de poder... Děkuji mnohokrát. Já jsem měl to štěstí být účastníkem této mise do Kolumbie, stejně jako kolega Luis de Grandes a další. Děkuji na prvním místě jménem našeho výboru a jménem Evropského parlamentu za tuto cestu. Není to poprvé, kdy jsme navštívili Kolumbii. Vyjednávání o mírovém procesu byla velmi tvrdá. Výsledek který byl nakonec tato dohoda pak došlo k tomu referendu o této dohodě a dopadlo, jak dopadlo. Nyní tedy k výsledku a také něco řeknu o tom, co se možná tady nyní bude dále odehrávat zemi. My jako Evropský parlament jsme viděli ta vyjednávání s organizací FARC jako naději pro Kolumbii, což je země, která má strukturální problémy a ve které panují skutečně katastrofální poměry po 50 letech násilí, po nesčetných obětech. Skutečně ta mírová vyjednávání byla šancí pro Kolumbii. Dobrá, referendum dopadlo tak, jak dopadlo. A bylo to skutečné zklamání, zejména ten výsledek. Průběh referenda byl pokojný, míruplný, ale ten výsledek byl skutečně velkým rozčarováním a nyní nastává doba nejistot pro Kolumbii. Všichni samozřejmě jsme toho názoru, že mírový proces musí být nezvratný a tak toto vidí i velká většina samotných Kolumbijců. Pan kolega de Grandes již o tom hovořil, ovšem nyní skutečně je ta situace velmi křehká. Signály z posledních dnů a týdnů byly ovšem pozitivní. Prezident Santos se setkal s mnoha, nebo se spíše zabýval ten mnoha různými možnostmi, ptal se sám sebe, proč tedy z toho referenda zešlo ne. Ano, je třeba zanalizovat argumenty. Existují různé výsle, výklady toho, proč tedy ten výsledek byl takový, jaký byl. Organizace FARC také vyslala takový malý signál, že je ochotná i nadále pokračovat v mírovém procesu, že chce skoncovat s násilím Myslím si, že Nobelova cena za mír vyslala také velmi jasný signál a uvidíme, jak bude vypadat situace v příštích měsících. Já doufám, že práce bude pokračovat i nadále. Vyjednává se s dalšími uskupeními a mezinárodní společenství chce i nadále Kolumbii podporovat, stejně tak, jak to činilo v minulých měsících. Chce zajistit, aby existovaly určité záruky, které pak budou skutečně dodrženy veškerými zúčastněnými stranami v zemi. A důležité je, aby ti, kteří tedy volili ne, dostali nějaké řešení, které bude přijatelné. Děkuji. Stručná poznámka. Já jsem byl trošku zklaman výsledkem referenda a nejsem velký fanouškem referenda i po těsném výsledku Brexitu je zvláštní, jak vlády svěřují složité otázky plebiscitu, věci, které by měly být lépe řešeny volenými poslanci. A referendum by mělo být vyrazeno pro jednoduché věci. A byl jsem také zklamán tím, že prezidenti Uribe a Pastrana byli proti referendu a vedli kampaň pro odmítnutí otázky a otázku beztrestnosti eh, nedokázali pochopit, tedy z hlediska lídrů Farku. A otázka záchrany pro prezidenta Santosu a uchování míru z Farky, tedy renegociací exilu pro hlavní představitele Farku na Kubu a potom vlastně provést nové referendum, které si získá souhlas. Děkuji. Pan Nat. Děkuji, pane předsedo. Mírová dohoda v tomto případě byla špatnou dohodou. Byla v ní snaha nalézt rovnováhu mezi rovnováhou a spravedlností. To není možné. Pro mě ten výsledek byl špatný, ale ta cesta špatná nebyla. Po 70 letech násilí. Podobně jako ve Venezuele. Nyní si musíme zvážit, zda bychom se neměli zase nevměšujeme do rozhodnutí národů, lidů do, pomocí našich rozhodnutí, neboť to rozhodl tak, jak rozhodla, ať se nám to líbí nebo ne. V jiných zemích jsme se pak jaksi vměšovali do volebního procesu a v Kolumbii v podstatě také. Mně se ten výsledek také nelíbí, ale ještě méně se mi líbí, když my se tady vměšujeme či zasahujeme do demokratického rozvoje v nějaké zemi. V Kolumbii hlasovalo 40% obyvatel, 20% hlasovalo pro, 20% hlasovalo proti. Takže to relativně mimořádná situace. A O dvou věcech zde nehovoříme za prvé. FARC ovládalo obchod s, drogy, s drogami. To bylo, to, to bylo skutečně velký hráč v rámci obchodu s drogami. A nikdo neříká nic o tom, že ty sítě obchodníků s drogami mají být zničeny. Či nikdo nehovoří o tom, že dřívější drogoví bo, bo, bosové měli být, či mají být právě v rámci mírového procesu legalizovány. Kdo ví, jaké všechny kontakty oni mají ve svých sítích. Co ten Timošenko? Proč on s, sám neřekne, jaké byly ty jeho kontakty? Oni to nechtějí, oni totiž nechtějí zveřejnit své kontakty, neboť si je chtějí uchovat. A není k beztrestnosti. beztrestnosti. Kolumbijský lid by zaplatil tuto beztrestnost ze své vlastní kapsy. Fark to neudělá. Fark si nechce nechat své vlastní zdroje prostředky ve svých kapsách. Proč? Protože si chtějí uchovat svou logistiku logistiku, u obchodu a u peněz. Jsem přesvědčen o tom, že k mírovému procesu dojde, to je nezvratné. ISLN bude mírová dohoda, ovšem tady. Nešpiňme svou, svá ústa slovem mír, pokud současně v Kolumbii přihlížíme tomu, jak je nadále skvétá obchod s drogami a zůstává ve stejných rukou jako dříve. Děkuji. Paní Hunáček. Děkuji mnohokrát. Budu hovořit také španělsky, také jsem byla eh, členkou této delegace ad hoc eh, do Kolumbie a děkuji spolupředsedům eh, oběma, tedy panu de Grandesovi i druhému spolupředsedovi. Byla to delegace, které, k které v parlamentu nedochází příliš často. Veškeří poslanci, kteří byli přítomni, se shodli na tom, čeho jsme chtěli dosáhnout. Všichni jsme od samého počátku chtěli, aby referendum dopadlo kladně, tedy aby to bylo ano, ten výsledek. Kolega Nard o tom hovořil, já si vzpomínám přesně na ten den, kdy se hlasovalo, bylo to v neděli, my jsme tam teď byli. v tom městě pana Uribeho. A komentátor hovořil o tom, že Kolumbijci jsou zvyklí na perfektní válku. A mír bude údajně vypadat tak, že tato dohoda, která bylo domluveno, není perfektní, není dokonalá, je to prostě to, čeho bylo možné dosáhnout. Kolumbinci celá desetiletí jsou zvyklí na tuto válku. A mírová dohoda, která není dokonalá, je navzdory tomu tím nejmož, nejlepším, čeho bylo vůbec možné dosáhnout. A proto si myslím, že pro nás, pro všechny, nezávisle na tom, ze které frakce jsme, to byl skutečný šok, že ta dohoda podpořena v referendu nebyla. A nyní dostal prezident Santos Nobelovu cenu za mír, má tedy podporu. Já bych si bývala spíše přála, aby byla přijata ta dohoda. To by byla, myslím, mnohem lepší situace. Myslím si, že víceméně všichni jsme se shodli na jedné věci, taky to říkal pan kolega de Grandes a o tom hovořila rovněž paní Mogherini den po hlasování na tom, že ten svěřenecký fond by se měl pokusit být použít proto, aby se i nadále podpořil eh, mírový proces. A dále třeba zajistit, aby FARC se nedostala na seznam teroristických organizací, neboť to přímo souvisí s podpisem mírové dohody. A ne s tím, jak dopadne či nedopadne referendum, tedy jak dopadlo či nedopadlo. A ještě jedna věc, eh, týká se to poněkud i Brexitu, referendum. V rámci té volební kampaně pro referendum ve Velké Británii padlo mnoho lží. A I v Kolumbii to bylo obdobné a tam si myslím pro mnoho obětí bylo velice těžké v tom referendum hlasovat ano v situaci, kdy bylo jasné, že prostě ty bojovníci té gerily budou znovu integrováni do společnosti, že v podstatě budou mít beztrestnost, že dostanou pět křečel v parlamentu zaručených a tak dále. A po konfliktu bylo řečeno, že bývalí bojovníci gerily budou placeni, ale že to bude levnější, celé to bude levnější než jeden jediný den bojů. V této souvislosti je třeba si jasně uvědomit, že většina regionů, ve kterých konflikt probíhal, tam žijí ti ob, ty oběti toho konfliktu a ty naopak hlasovali ano. Kdo hlasoval ne? Spíše ti ve velkých městech, kteří vlastně až tak nepocítili na vlastní kůži eh, ten konflikt a jeho důsledky. Jeden kolumbijský novinář napsal na Twitter, že Markézův magický realismus se proměnil v tragický realismus. A myslím si, že nyní je naším úkolem nás zde v Evropském parlamentu podpořit ten mírový proces tak, aby pokročil a došlo k nastolení skutečného míru. Děkuji. Alois Peterle. <laughs> Danke sehr, Herr Präsident. Eh, E, jaz sem vesel, da smo tudi s to misijo pokazali privrženost e, mirovnemu procesu v Kolumbii. V této misi jsme ukázali, že si přejeme mír v Kolumbii. Referendum ukázalo, že otázka míru je v zemi velmi složitá a je třeba zachovat příměří a musíme být politicky moudří a inkluzivní. Nobelova cena míru posílila pana eh, Santose a jeho postavení a on už slíbil pokračovat v mírovém procesu. A já bych byl rád, kdyby Evropská unie pokračovala v jeho podpoře a Evropský parlament taky. Děkuji. Já pouze se mohu k tomuto připojit. Veškerá mírová dohody takového typu jsou vždy nespravedlivé vůči části těch osob, kterých se to týká. To je třeba prostě akceptovat ve smyslu toho míru, jak řekla paní Luňáčková. Vždy je to levnější a spravedlivější, než když prostě ten mír stroskotá. Při veškerém pochopení, které proto mám, na základě té, toho strašlivého utrpení, eh, které bylo učiněno mnoha rodinám, samozřejmě to není nic veselého, že prostě ty, ty bojovníci relativně z toho vzešli beztrestně, ale nejsem si až tak jistý, že nyní, když to stroskotalo, bude možné ten mírový proces skutečně dovést do konce. Uvidíme. Byl to dlouhodobý vývoj, došlo k dohodě, ale může to také skutečně ztroskotat. Ale pokud to celé ztroskotá, tak to bude ne- mít neobyčejně vysoké náklady pro Kolumbii jako takovou. A proto bychom měli eh, skutečně se velice snažit my z vnějšku, abychom neproměnili tento okamžik a skutečně nějakým způsobem dospěli ke konci mírového procesu v Kolumbii. Já děkuji mnohokrát panu de Grandesovi, dalším kolegům za zprávu, za informace. Musíme to sledovat dále. Prosíme vás, abyste nás informovali v případě, že můžeme moci nějakým mm, způsobem být jiná pomocní. Děkuji mnohokrát eh, za vaše informace a nyní se dostáváme ke Gruzii. Kdo eh, nás bude informovat? Paní Gomeš. Výborně. Prosím, máte slovo. Byla jsem velmi ráda, že jsem byla v Gruzi, spolupracovali jsme s OBSE a v rámci OBSE s dalšími parlamentními schromážení NATO a Rada Evropy a OBSE. A velmi ráda jsem vedla k velmi kvalitní delegaci poslanců, dobře jsme pracovali a to se promítlo do závěrečného tiskového prohlášení v tisku na tiskovce s dalšími delegacemi mezinárodního pozorování. My jsme věděli, oč běží, pokud jde o demokratickou konsolidaci gruzinského státu a jsme rádi, že konečně den před tím rada vyhlásila, že liberalizace víz bude rozhodnuta. To bylo významné a všichni to přivítali v Gruzii. A bylo to tedy potom ještě významnější hlediska našeho prohlášení. Samozřejmě vlády se nekonaly v Abcházii a Jižní Osety, které jsou obsazené. Ale tam, kde se konaly, tak lidé věděli, co dělají. Organizace voleb byla dobrá a dělalo to na mě dojem, když eh, volební komise a její předseda žena byla pozoruhodná a to poslední setkání které se s ní konalo po volbách, tak byl, velmi vítala naše doporučení a skutečně byla připravena je realizovat. A vláda také. My jsme se sešli s ministrem zahraničí po naší tiskové konferenci. A samozřejmě myslím, že je velmi důležité, že jsme zcela konkrétně komentovali skutečnost, že přes profesionální způsob, jak eh, volby proběhly, a ženy se hrály klíčovou úlohu, protože měly pod kontrolou většinu těch volebních místností, tak byly problémy se sčítáním a v, v řadě, na řadě míst eh, byly místnosti přeplněné. A cílem přispět k transparentnosti. Příliš mnoho lidí bylo akreditováno jako domácí pozorovatele a evidentně nebyli domácími eh, domácími pozorovateli, zejména z vládnoucí strany a z ostatních politických stran. Takže nastaly problémy kolem zastrašování v některých případech dva nebo v Manuli a Zuvidy a i blízko Tbilisi. My jsme byli schopni to ověřit sami, protože jsme pozorovali tato místa. A to bylo naprosto zbytečné a svým způsobem to, to neprospělo vládnoucí straně, která vyhrála ve volbách. A někteří z těch eh, násilníků byli spojeni s vládnoucí stranou. My jsme to uvedli ve zprávě a bylo to důležité. Také jsme zdůraznili, co se stalo během volební kampaně vzniklo velké napětí, které vyvrcholilo výbuchem nastraženého výbušného zařízení v autě u poslance, kandidáta, který se ucházelo místo. My jsme se sešli s premiérem a prezidentem a ti sami zdůraznili, že to je velmi škodlivé a že spravedlnost musí to vyšetřit. A nejen tento případ, ale i další. A ta otázka je klíčová. Víme, že je to velký problém, co se týče reformy justice, ale potrestání těch, kteří odpovídají za tyto incidenty a staré dědictví této země, bohužel běžné ve všech eh, sovětských okupovaných územích, Eh, používání nelegálních záznamů, které velmi poškozují životy lidí. Eh, my jsme hovořili s panem Rustavitu, který dramaticky, velmi dramaticky zmínil, jak to poškoduje rodinný život. A také jsme zdůraznili, že je škoda, že se, jedna strana se nezúčastnila eh, diskuse, kterou jsme uspořádali, ale nepřišli na společnou diskusi i sám premiér se toho nezúčastnil a já chci zúraznit, že jsme chci zúraznit, že výsledky jsou výsledky prvního kola, 30. se bude konat druhé kolo a první kolo ukázala velmi polarizovanou situaci. Vládnoucí strana je nyní, ten hlavní otázka je nyní, zda dojde k bojkotování druhého kola voleb ze strany UNM. A to bojkotování by skutečně bylo nesmyslné a sebepoškozující pro voliče UNM a Vím, že pane předsedo, vy jste už podnikl kroky, aby tato šílená myšlenka byla tedy e, opuštěna uvnitř samotné země. A skutečně ta polarizace nastala a my jsme vyzvali, aby ta polarizace nevedla k e, eskalaci násilí v mezidobí před druhým kolem voleb. A na rozdíl od e, sdělení Rus, ruského pozorovatele pana Kalašnikova. Toto není vítězství pro Rusko, podle mého názoru, přesto, že pro ruská strana byla třetí stranou, alespoň dočasně, která překročila práh, protože ty výsledky jsou provizorní a druhé kolo je může změnit. Není to vítězství pro Rusko, protože mám jasný dojem, že všichni tedy většina lidí ve vládnoucí straně a v opozici jsou zřetelně eh, v, v situaci, kdy se nepodrobují Rusko. Děkuji. Nebudu opakovat, řekla Ana. Já jsem to podpořil. Jeden důležitý aspekt je, že vzhledem k tomu, že dvě hlavní strany byly svým způsobem přímo řízeny zvenčí. To je případ UNM. Ale milionář v zemi, miliardář v této zemi má významnou úlohu a to nepomáhá legitimní vládě, která má kvalitní lidi a budí dobrý dojem a má nejlepší úmysly. A potom je tu vlastně ta věc pozadí, kdy člověk nikdy neví, zda se toho účastní, zda prostě ten eh, Deus Ex Machina v pozadí tam ovlivňuje situaci nebo ne. A paní Mogherini a lidé v exekutivě by měli sdělit panu Ivaniš filmu, že by se měl zdržet e, své úlohy protože zřejmě financoval kampaň, to byl jeden aspekt, který byl zmíněn. Jeho strana měla mnohem více prostředků než všechny ostatní strany dohromady. A to není zdravé prostředí. A já si myslím, že takové věci by měly být ukončeny příště. A na druhé straně u těch druhých stran vliv bývalého předsedy by rovněž měl se smířit s tím, že už prostě žádnou roli nemá. Takže to je i realita do budoucnosti a i to myslím, že by, si, že by občané tedy ocenili tyto skutečnosti. Jinak eh, myslím, že můžeme podpořit novou vládu ve snaze dále demokratizovat eh, Gruzii. Za prvé, každý se zúčastní i toho druhého kola, snad ve snaze zabránit dvoutřetinové většině, což by bylo velmi obtížné, protože volební zákon může tedy skutečně navodit nebezpečnou situaci, protože pokud se ty dvě věci, ty dvě dvoutřetinové většiny propojí, tak se 48% můžete docílit vlastně dvoutřetinové většiny. A já jsem s nimi jednal a slíbili mi, že změní ten volební zákon pro příští volby. Zatím tomu tak nebude, ale z toho také vychází druhá věc. Myslím, že dvoutřetinová většina, a máme řadu příkladů, je vždy velké pokušení pro vládnoucí stranu dělat věci, které se nedělají, protože tam prostě už odpadá nutnost bojovat s další stranou ve snaze dosáhnout kompromisu. A to známe i z členských států Evropské unie, že toto nebylo příliš eh, prospěšné. Tak je třeba jim skutečně sdělit, využít eh, vítězství skromně. A ne, nemyslet si, že většina je všechno. Většina funguje v rámci právního státu a v rámci kontrolních mechanismů. A při využití všech mechanismů demokracie. Takže to bychom měli vysvětlit velmi záhy, protože nějak pozitivní vývoj směrem k Evropě by mohl být ohrožen. Takže tady snad ANA může vyslat tento signál, můžeme poblahopřát k těm kvalitním poznám. Pan Gáler. Okay. No, I'm not standing here, I'm sitting. Colleagues, it shocks me that I'm the oldest, not the oldest, the longest serving. Tak eh, hmm, teď eh, přejímá otěž je eh, ten, kdo je tady nejdéle sloužící, ale nejstarší já se obávám, že jsem to já. Takže teď pan Mamikins. Já bych nerad opakoval to, Eh, co jste slyšeli už eh, vedoucí delegace paní Gomešové. Já bych chtěl jí eh, poděkovat za to, že to vedla a chci k tomu přidat pár komentářů. My jsme navštívili město Bonis, což je region zajímavý tím, že zde žije několik menšin, Azerci, Arménci a navštívili jsme i místa, kde e, vůbec nežijí Gruzínci. A je třeba říci, že Gruzie, oficiální Gruzie se zde chovala velmi tolerantně vůči všem menšinám. Dostali jsme informace, nebo byly k dispozici informace ve všech možných jazycích, nejenom gruzínsky. A to bylo eh, velice dobré. Pokud se týče toho incidentu, eh, já jsem s kolegy byl ve městě a bylo nám řečeno, že máme město opustit. No, my jsme tam moc neviděli, protože byla zablokovaná silnice, ale údajně tedy to bylo kvůli tomu, že tam kdo si eh, hlasoval dvakrát a vyvolalo to tedy konflikt. My jsme navštívili dvě volební místnosti, v každé bylo tak 10 lidí, 12 lidí a ptali jsme se, co tam dělají a oni říkali, my se jenom takhle koukáme. No a to vedlo ke vzniku napětí Eh, protože eh, místních pozorovatelů bylo 9 tisíc. A já si myslím, že eh, jak si ta bezpečnost byla poněkud přehnaná ze strany gruzinských úřadů. tak e, ta, e, dokonce, dokonce se jaksi kontrolovali pásy a, a e, každý dostal nějakou si značku na ruku a, a všude se razítkovalo, no to jsem ještě neviděl. Ale prostě při těchto volbách nedošlo k žádným falešným lístkům a tak dále. Já myslím, že to je tak asi všecko. No, uvidíme, jak proběhne druhé kolo a pak uvidíme. Anna Fortika. Thank you, Chair. Uh, of course, I, I subscribe to, to, to... Děkuji, pane předsedo. Nechci to tak nějak zdržovat. Já myslím, že bych mohl, mohla říct, že jsme byli velmi eh, tým tedy malý, ale šikovný a efektivní. A za to tedy děkujeme eh, paní Gomeš. Já bych jenom chtěla zopakovat eh, určité obavy, a sice, já myslím, že my při tom pozorování voleb jsme šli hodně daleko a hodně do detailu. Poněvadž naše práce měla opravdu velkou hodnotu. Já bych chtěla vyjádřit eh, určitou obavu z následujících tří týdnů. protože pokud vím, tak eh, vím, že eh, se tam eh, hovoří o jistém zastrašování a zasahování státní zprávy před volbami. Ano, ta třetí strana je otevřeně proruská a to skutečně eh, v gruzínském parlamentu bude znamenat posun. Protože dvě eh, menší eh, proevropské strany vedené profesionály zjevně oslabily. Přičemž jedna z vlastně všechny byly v minulé vládní koalici. Každá trošku jiná, ale obě eh, byly eh, velice zodpovědné. Čili já myslím, že skutečně je to určitý zdroj eh, obav eh, pro budoucí vytvoření parlamentu. Za druhé otázka Rustavia. Musíme neustále zdůrazňovat, že proto, aby eh, skutečná opozice v Gruzii přežila, je nezbytné, aby eh, zde byla určitá pluralita médií zachována. Já sice souhlasím s panem předsedou, že je velice důležité pokračovat dál, tak eh, já jsem eh, zdůrazňovala opozičním stranám, že je důležité být parlamentní opozici. Znamená zůstat tam, zůstat v parlamentu a snažit se tam pracovat. Já, ačkoliv jsem to zdůrazňovala, dovedu si představit, že pokud eh, jejich šéf je za mřížemi, a mm, že tam tady byly jaksi to zastrašování před volbami a, a určité výroky e, ruského miliardáře, takže tam skutečně určité obavy jsou. Takže v tom druhém kole tam musíme být přítomní a musíme zajistit, aby to e, aby tedy ten výsledek voleb byl takový, aby demokracie v Gruzii mohla přežít. Pan Ostrevičus. Uh, v zásadě souhlasím s hodnocením kolegy, které bylo dnes zmíněno. Vzhledem k eh, spořádaně organizovaným volbám, a to je třeba uznat. Ale některé nesrovnalosti se vyskytly během kampaně před volbami a tady to musíme říct jasně. A zařadit to vždy na program, když budeme jednat s gruzínskými představiteli. Je třeba uznat, že vládnoucí koalice použila určité triky vůči opozici a někdy poměrně ošklivě, včetně ohrožení života představitelů opozice, zastrašováním, šikanováním a různými způsoby. A to, co se stalo v Gruzii po prvním kole voleb, je zřetelným upevněním pozice gruzinského snu a skutečně mohou docílit dvou třetin křesel v parlamentu. A druhý výsledek je téměř úplné zhroucení opozice. Když se na to podívám z pohledu obou liberálních stran, tak e, nastal chaos. Alasáňa odstoupila před druhým kolem voleb v městě Gory a není to dobré. Kdyby volby byly výsledkem oslabení opozice, tak to není politický obrazek, který si přejeme. My si přejeme zdravou politickou soutěž mezi různými stranami. Ale neměli bychom se odvracet od Gruzie a musíme splnit to, co jsme slíbili Gruzii. Eh, vízová liberalizace by měla včas nastat. Není to dárek k volbám, ale je to uznání reform, které podnikly a proto každé zbytečné prodlení ze strany EU vyvolává řadu otazníků a velmi oprávněné pochybnosti ze strany Gruzinců, takže vyzývám náš výbor, aby podnikl veškeré možné kroky a tlačil aby naši vyjednávači v Libe odpovědně vyjednávali s dobrým načasováním, abychom dosáhli včas dohody nejen s Gruzií, ale také s Ukrajinou. Musíme splnit to, co jsme slíbili. Konečně nevykládám si prohlášení ruských poslanců jako by Gruzie mohla lépe spolupracovat s Ruskem a odvracela se od Evropy. Ne, to je zřejmě příliš brzy na, na takový závěr a ne, volby neukazují touhu spolupracovat pouze s Ruskem na úkor Evropy. My jsme to nikdy nežádali, my jsme nikdy netlačili Gruzi do něčeho takového. Je to svrchovaná volba Gruzie ale volby by mohly dokonce být eh, složité z hlediska celkového politického obrázku a Gruzie bude nadal naším partnerem a budeme, budeme pokračovat s asociační dohodou, tak jak jsme se dohodli. Možná pan Kalašnikov věří vlastní propagandě. To bylo vy máte poslední slovo. Budu lépe poslouchat příště. Velmi stručně, řada věcí už zazněla. Chci poděkovat Aně za to, jak vedla delegaci. Chci také podpořit to, co zde právě zaznělo. Budoucnost a závazky, které se týkají víz. A ty základy se nezměnily za poslední týdny. Je třeba, aby proběhlo druhé kolo. Ale já jsem chtěla doplnit, eh, k, pokud jde o některé body, nemyslím si, že bychom měli zdůrazňovat příliš. EPG dostala 5%. Všechny ostatní strany se dostaly přes práh. Nejsou to příliš proruské strany. A neměli bychom eh, opouštět tuto myšlenku. UNM se musí zúčastnit druhého kola. Bylo by to šílenství se nezúčastnit druhého kola. A skončím optimistickým eh, východiskem, jak řekla Anna, předseda CC je žena a je připravená převzít kritiku a volební administrativa byla značně ovlivněna ženami v regionech a to přeplnění místností bylo způsobeno nadšením, nadšením z toho, že tam mohou být pozorovatelé, ale také příliš malé volební místnosti. A bude zajímavé zjistit, kteří noví politici se dostanou do parlamentu v důsledku těchto voleb. A jak budeme pokračovat dál. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A to je závěr vyjádření kolegů. Jenom několik drobností. Pan Brok řekl něco důležitého. Že bychom měli sdělit gruzincům, že by bylo velmi škodlivé pro demokracii, kdyby se pustili do arrogantního postoje, kdyby se začali chovat arrogantně. A velká odpovědnost za to, co se stane od teďka až k druhému kolu, pokud je o násilí a eskalaci napětí, je záždostí úřadu. Souhlasím s tím, co řekla Anna Fotiga a kolega Ostravičus. Měnící se obrázek a my jsme slyšeli na tiskovce, že toto omezení zastoupení nebude škodlivé pro demokracii. Já si myslím, že důležitější než jindy, jakou úlohou, jakou úlohu bude mít opozice, ať to bude kdokoliv. A je třeba vyslat jasné sdělení UNM, že myšlenka na bojkotování parlamentu by byla velmi negativní, dokonce nejhorší věc pro demokracii v Gruzii. Děkuji mnohokrát. A to je závěr našeho jednání. Další jednání se bude konat. Dvacátého října o 9. hodině raní. Pan předsedající laskavě děkuje tlumočníkům za to, že své cené přispění dnes opět prodloužili o 16 minut.